Dámy a pánové, zahajuji naše dnešní schůzi. Máte někdo nějakou poznámku k pořadu jednání? Není tomu tak? Není tomu tak, tím jsme tedy schválili náš dnešní pořad jednání. Já jsem to sdělit ještě zítra na rozšířeném byru, ale vrátím se k tomu ještě dnes, krátce tedy nyní. Máme tady zpravodaje pro eh, naše zprávy o pokroku, které se týkají eh, kandidátských zemí. A my jsme nalezli řešení, které spočívá v tom, že na plenárním zasedání eh, bude pan zpravodaj a i do budoucnu budeme postupovat tak, že že veškeré zprávy budou na webových stránkách na archivu Evropského parlamentu a bude tam uvedeno i to jméno zpravodaje. To znamená, že skutečně budeme mít zajištěnou po celou dobu to propojení mezi tou zprávou a tím zpravodajem. Zítra mě můžete na rozšířeném říci, že zase s tím spokojení s tímto řešením, ale já si myslím, že je to řešení, které jde správným směrem. A nyní se dostáváme k tématu bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a Severní Afriky a výhledy na politickou stabilitu. Spravodem eh, je pan Pejon. Takže těm tomu dávám slova, aby přednesl svou zprávu. Děkuji mnohokrát. Myslím, že se budeme spoléhat na vás, že najdete řešení, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení kolegové, já myslím, že jednou z těžkostí této zprávy bylo, že to je zpráva, která pokrývá velmi široké území a navíc eh, se týká opravdu bezpečnostních výzev Blízkého východu a Severní Afriky. A tam si myslím, že bezpečnost a politická stabilita nejsou v tuto chvíli zajištěny. Teď, co se týče této zprávy, tak eh, my jsme měli velmi omezující rozsah na tak široké téma, protože tyto výzvy jsou různé a prostě brát to téma po tématu, zemi po zemi, region po regionu, to by nešlo, ale to jsme konec konců nechtěli, protože a, jsme také chtěli spíše s paní a místo předsedkyní komise Mogherini najít určitý strategický přístup, tak aby a, se dalo hovořit o středně dlouhé dobé a dlouhodobé perspektivě. Takže co se týče dnešní zprávy, tak jak ji předkládám, tak jsem jenom k tomu chtěl říci, že doufám, že tím ukážeme svůj zájem o jich, což nevždy je úplně zjevné. Máme tady hodně pozněvacích návrhů a musíme se snažit najít co nejširší koncensus o těchto pozněvacích návrhů. Protože jedním z problémů by mohla být důvěryhodnost. A důvěryhodnost Evropy u tohoto tématu bude odvislá od toho, jestli budeme schopni hovořit všichni stejným hlasem. Je nemožné zabývat se každou krizí, každým tématem, které se navíc neustále vyvíjejí. Arabská liga se hodně zmiňuje v tomto textu a já se k tomu dostanu. A budu také zmiňovat eh, možná iniciativy egyptského prezidenta. Vidíme tady také velké vyjednávání k jadernému programu Iránu, kde se také věci hýbou a také jsme to viděli na izraelských volbách a z toho, co říkal a prohlašoval Benjamin Netanyahu. Takže máme hodně témat v této oblasti a týden po týdnu se situace mění. A může to také eh, změnit, konec konců eh, dějí si věci i v Jemenu, náš pohled na věc. Takže je potřeba citlivě vnímat, jak se věci v čase mění. Abych otevřel diskusi, tak jsem chtěl přece jenom zmínit pár bodů, na které bychom neměli zapomínat. Samozřejmě přistupujeme k tomu z pohledu bezpečnosti. Bezpečnost je problém v regionu, je to problém pro Evropu. Konec konců sdílíme eh, středozemní moře a mít na druhém břehu země, které mají tak velké problémy vzhledem k tomu, že dochází k přelivům populace, vzhledem k tomu, že máme různé společné zájmy, tak pro Evropu ty bezpečnostní výzvy regionu jsou problém. Pro Evropu samotnou a musí se snažit co nejlépe stabilizovat tuto zónu. A z toho pohledu? A tady si myslím, že je potřeba to takto postavit, je třeba říci, že chceme, aby Evropská unie byla v tomto regionu co nejvíce přítomná politicky. A jak už jsme říkali během diskuse, která probíhala před nějakou dobu ve Štrasburku a paní Mogherini, evropští poslanci v tomto mají zajedno. V tom, že je potřeba, abychom se postarali o to, že každý stát si nebude eh, dělat svou politiku a ignorovat evropskou politiku. Takže si myslím, že potřebujeme v této oblasti jednotnou evropskou politiku a jak se říká v tomto textu, tak se to také vyžaduje, abychom se podívali znova na určité postupy. Postupy finančního angažmá v době krize, ale to ještě neznamená, že naše ingerence se nemusí jenom týkat oblasti lidských práv, byť tedy musí být zakotvena v eh, lidských právech a evropských hodnotách. Spíše ta, to naše angažmá by mělo být strategické a Evropa by měla být schopná zajistit, tu, zajistit bezpečnost diplomatickou i vojenskou politikou. A druhá podmínka je, že tato jednotnější evropská politická pozice a strategičtější evropská pozice také musí být autonomnější. I když samozřejmě máme spojence, máme OSN, máme Spojené státy, které můžeme v této oblasti považovat za spojence, ale potřebujeme definovat svůj vlastní rámec činnosti a své vlastní cíle. To bude nezbytné, chceme-li zajistit svou důvěryhodnost. A myslím, že všichni si to uvědomujeme a často to slyším v tomto výboru, že zatím v této oblasti se nám příliš nedařilo. Během posledních let tady v tomto byl trochu problém a nemůžeme to brát tak, že prostě si můžeme jenom nad tím umít ruce. A potom ještě další bod, kterým se musíme zabývat, je otázka protižků, jak se v tom dialogu. A chceme-li najít dlouhodobé řešení, tak se také musíme postarat o to, aby naši arabští partneři byli více vidět a slyšet v této diskusi. Možná zase sjednocenějším způsobem. Já vím, že co se týče ekonomiky, tak známe problémy Magrebu. A známe, jak to vypadá se státy zálivu, ale v každém případě si myslím, že by bylo dobré, aby naše protějšky také hovořily, pokud možno tím hlasem. A tady pochopitelně se nabízí otázka Ligy arabských států. Tato zpráva se týká bezpečnosti, ale jak říkám, nemůžeme v každém případě podceňovat otázku obrany. A pane předsedo, vy jste o tom také hovořil ve své zprávě o strategických směrech, která se zmiňovala o těchto různých aspektech, ale v každém případě nesmíme zapomínat na to, že většina řešení vyplývá z hospodářských, sociálních a kulturních angažmá. Takže to není jenom otázka jedné možnosti vstupovat do situace. Prostě musíme využít veškeré nástroje, které máme k dispozici, má naše přítomnost v té oblasti být co nejsilnější. Navíc zítra bude seminář, který se bude zabývat novou politikou sousedství. A je potřeba i této příležitosti využít. Tolik tedy k hlavním osám této zprávy. A potom jsem ještě chtěl upozornit na jednu věc. Já už jsem hovořil o tom, že naše důvěryhodnost a naše síla v těchto diskusích bude odvislá od naší jednoty a poté budu volat. To nicméně určitě předpokládá, tomu budeme mít jiné příležitosti, abychom se snažili nutně vyřešit všechny tyto krize. Ano, musíme se řídit strategickou vizí, nejde ale o to, abychom se nutně vyjadřovali ke všem místem konfliktu eh, Sýrie, Irák, Libie a další. Nicméně si přesto myslím, že jsou určité klíčové otázky, kterým se nevyhneme a ke kterým je potřeba se vyjádřit. A konec konců Evropský parlament k tomu má svůj přístup, svou doktrinu, chcete-li. Uvidíme, jestli se bude vyvíjet. Především se to týká toho, jak do dialogu v Sýrii nebo v Libii zapojit určité partnery. Co se týče Syrie, tak tam je to pochopitelně otázka Asáda, a potom zase máme diskusi eh, k jaderným zbraním v Iránu jadernému programu v Iránu a zase vidíme, že v této oblasti potřeba přistupovat k tomu opatrně. A velmi rád si vyslechnu také názor stínových zpravodajů, které zdravím a budu reagovat na případné připomínky. Děkuji. Z mikrofonu. Merci, président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Návrh zprávy pana Piona je opravdu obrovským zdrojem inspirace k těm, pro ty, kteří se věnují této otázce do hloubky. Takže jakmile tato zpráva bude vydána, tak zajisté příslušné politické osoby, ale i e, státní úředníci v evropských institucích o ní budou diskutovat a určitě v ní najdou inspiraci. Já mám pár obecných připomínek s tím, že nechci vyloženě v tuto chvíli zacházet do jednotlivých konfliktů, které se nás týkají. Pan Pion říká, že se situace mění, ano, to je určitě pravda a platí to pro roky a, a desetiletí. Na severu Afriky a na Blízkém východu to prostě tak je a už čtyři roky tady vidíme určitý zásadní postup. A z historických zkušeností víme, že pokud v nějakém regionu přecházíme z autokratického režimu k víceméně demokratickému režimu, tak to trvá roky, desetiletí a někdy i století. Takže se dá předpokládat, že tam se situace bude vyvíjet a nebude úplně stabilní ještě velmi dlouho. A je potřeba, abychom takto k tomu přistupovali, když se snažíme přinést eh, nějakou evropskou odpověď na problémy zemí tohoto regionu. Za druhé, bezpečnostní výzvy se nedají řešit pouze vojensky anebo bojem proti terorismu. A pan o tom také hovořil. Ale myslím, že je potřeba to opravdu zdůraznit, protože občas máme tendenci na to pozapomenout. Jakmile se objeví krize, tak máme tendenci soustředit se spíše na symptomy této krize, než na příčiny. Takže já myslím, že v pokusu nalézt eh, nějakou reakci na situaci, kterou zhledáváme v tomto regionu, je potřeba, abychom se soustředili na kořeny těch problémů, které prožívají tyto země. A ty kořeny leží v socioekonomické situaci obyvatelstva nemají dostatek občanských svobod nebo je nemají vůbec. A ty kořeny také nacházíme v tom způsobu, jak vlády vládnou. Často to vede k útokům na důstojnost určité části populace. Takže prostě musíme si neustále připomínat, si připomínat to, eh, jaké byly důvody toho výbuchu v pozitivním slova smyslu před čtyřmi lety. Evropská unie by mohla být více přítomna v tomto regionu. Máme historické, zeměpisné, hospodářské, kulturní důvody pro to, abychom tam sehrávali důležitější roli než dosud. Navíc pět let paní eh, vysoká představitelka, pardon, pět měsíců paní vysoká představitelka o tom takto hovoří a myslím si, že za pár týdnů nás čekají návrhy týkající se Libie, které ukáží, že paní Mogherini je ochotná naplnit činy ta slova, která pronáší už několik měsíců, tedy že chce, aby Evropská unie plnila v těchto krizích výraznější úlohu. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, a zase pan Pejon o tom hovořil, nebo minimálně na to narazil, jsme odhodlani řešit krize, které postihly tento region a při tom řešení musíme být inkluzivní. Jinými slovy, obrátit se tedy na všechny, kteří se účastní této krize. Zatím tomu tak nebylo. V řadě for, které vznikly pro řešení těchto krizí, ať se to týkalo Sýrie, nebo Jemenu, nebo Libie, tak jsem měl pocit, že jsme měli tendenci omezovat ten tábor lidí, kteří vytváří řešení pouze na jednu část aktéru. A to si myslím, že je chyba. Pokud chceme dát všechny příležitosti politickému řešení, tak si myslím, že bychom neměli stanovovat příliš mnoho podmínek pro účast všech aktorů u vyjednávacího politického stolu. Tolik tedy velmi stručně eh, má reakce v tuto chvíli. Děkuji. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji za návrh zprávy. To téma je velmi složité a nevyřešíme všechny problémy touto zprávou. Ale přinejmenším si můžeme snažit co nejvíce popsat tyto problémy a vyslat jasný signál o tom, jak chceme, aby se k této krizi přistupovalo a jak chceme, aby se přistupovalo k různým tématům, která mají soustažnost s těmito krizemi. Vy jste řekl, že je potřeba řešit úsilí o zajištění bezpečnosti v tomto regionu. A tady si myslím, že máte pravdu. Je potřeba zdůraznit to, že bychom měli sehrávat v tomto regionu silnější politickou roli, ale zároveň si myslím, že je potřeba zdůraznit, že Evropská unie již v tomto regionu učinila určité kroky. Evropská služba pro vnější činnost již učinila určité kroky. Navíc máme evropského koordinátora boje proti terorismu, Vyjádřila se k tomu také paní místo předsedkyně komise Mogherini, Evropský parlament k tomu přijal usnesení, takže nějaké kroky už máme za sebou. Chceme-li, aby byla více vidět naše přítomnost tam, chceme-li být více přítomní, tak je potřeba říci, že Evropská unie je ochotna se tady více angažovat. Ano, mnohé jsme udělali, nestačí to, ale ubírá se to správným směrem. Zmiňoval jste nutnost přehodnotit politiku sousedství. To je pravda. A myslím si, že toto přehodnocení přinese určité prvky, které mohou na pomoci řešit v tomto regionu problémy, které jsou hospodářské i sociální povahy. Bohužel, jak jste říkal, v tuto chvíli, v tuto chvíli není možné řešit pouze důsledky tohoto konfliktu. Je potřeba se také zabývat eh, kořeny tohoto konfliktu. A je to potřeba řešit jak vojensky, tak politicky, tak eh, sociálně, ekonomicky. Neměli bychom také zapomínat na to, že pochopitelně existují socioekonomické problémy, ale na druhou stranu tady přece máme teroristická seskupení. To není jenom tak nějaké povstání civilů, povstání civilního obyvatelstva, které by nebylo spokojené se socioekonomickou situací své země. Jsou to teroristické skupiny. Třeba Al-Nusra, nejenom islamský stát. Takže si myslím, že toto je potřeba zdůraznit. Potom v odstavci 1 zmiňujete, že je důležité mít k dispozici koalici boje proti terorismu v Iráku. Já bych řekla i v Sýrii, že tady je potřeba zmínit Sýrii. Já bych to tam dodala. A také si myslím, že je potřeba přistupovat opatrně ke zmínkám že arabský svět financuje islámský stát. To si myslím, že je trochu nebezpečné prohlášení. Prostě říct si to tak, že arabský svět financuje ISIS, že to přece není celý arabský svět. Možná bychom tuto část měli přepsat. Obecně jsem chtěla poblahopřát a poděkovat. Ano. Všichni máte po dvou minutách, abychom mohli tuto rozpravu skončit předtím, než eh, dorazí pan generální tajemník. Nyní má slovo paní Fautman. Thank you very much, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení poslanci. chtěla bych říci, že tato zpráva o bezpečnostních hrozbách v regionu MENA už je téměř eh, hotová. Eh, když se podíváme na to, co se nedávno odehrálo v tomto regionu, tak opravdu je to zpráva, která je zapotřebí a musíme vést tuto diskuse. Já jsem stínovou zpravodajkou ze skupinu ALDE a mám tady několik komentářů, které bych také, pokud bude možné, ráda zařadila do zprávy. Za prvé, domnívám se, že celý region potřebuje více pozornosti z naší strany. Samozřejmě, že zde máme problémy teď eh, s Ruskem na, téměř na našich hranicích, ale nesmíme zapomínat i na naše jižní sousedy. Za druhé, Tunisko kde došlo k minulému týdnu k bombovému útoku. To může mít ohromný eh, negativní dopad na politickou situaci, ale také na cestovní ruch. Tunisko také by mohlo být dalším takovým cílem skupin islamského státu, který, kteří se také přihlásili k, atomu, k bombovému útoku v muzeu v Tunisku bylo no, tam zabito asi 12 lidí a většina z nich byla z Evropy, takže zapotřebí Evropská unie tomu věnovala pozornost, abychom podpořili politickou stabilitu v této zemi, aby se dokázala zachovat imič této země. Dále za třetí navrhujeme Evropské komisi, aby uspořádala v Tunisku summit mezi EU a Tuniskem eh, podobný, jako se konal po eh, tuniské revoluci a je důležité, aby tam také bylo podepsána dohoda o finanční pomoci. Komise by také měla hovořit o možnostech, jak posílit spolupráci s Tuniskem v boji proti terorismu, k tomu, aby se posílila tuniská demokracie a k tomu, aby také byla posílen eh, ekonomický i sociální rozvoj Tuniska. Je velice důležité, abychom pomáhali Tunisku jak ekonomicky, jak ekonomickou podporou, aby eh, se zde vyvážil ten negativní dopad na cestovní ruch a tím pádem i na HDP. Děkuji zpravodaji a děkuji za pozornost. Pan eh, předseda bohužel bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát. Pane Pejone, já jsem s velkým zájmem si pročetl vaši zprávu, kde hovoříte o inkluzivním dialogu. Ale já si myslím, že potřebujeme také rámec pro správné pochopení vývoje v tomto regionu. Náboženský prvek je důležitý, ať se nám to líbí nebo ne, a není eh, ve vaší správně dostatečně zdůrazněn. Já si myslím, že je to důležitý důvod, důležitá příčina nestability v tomto regionu. Na západě často máme tendenci k tomu přenášet naše vlastní myšlenková schémata na jiné části světa, což ovšem nefunguje. Já pravděpodobně předložím eh, pozměňovací návrh. A ještě jednou opakuji, situace je závažná. Řekl bych až dramatická. Pokud se podíváme, jak zničující dopad má konflikt například v, v Iráku či v dalších zemích. Myslím si, že bychom něco takového neměli zlehčovat. Musíme skutečně poukázat na skutečnosti, na realitu takovou, jaká je. Eh, Jordánsko to je momentálně země, která není až tak ohrožena, ale myslím si, že musíme být velice opatrní. Momentálně myslíme zejména na Líbyi, tady máte naprostou pravdu. Izrael je pravděpodobně jedinou skutečně stabilní zemí v tomto regionu, nezávisle na to, jaký přístup máme. Ale i zde panuje celá řada problémů, právem se kritizuje nyní po volbách, se opět hovoří o řešení dvou států. Ale já tady na ní mám pocit, že není tomu tak, že by válečný konflikt byl naprosto vyloučený, takže musíme zde postupovat velice opatrně a vždy si jasně uvědomat, jaká konkrétní ohrožení existují, jaké konkrétní hrozby, jaká rizika a jak vypadá situace z hlediska náboženství, protože to je skutečně zásadní prvek pro celou společnost v tomto regionu. A nesmíme se dopouštět oné chyby přenášení našich vlastních myšlenkových schémat. Ještě jednou děkuji. Pan předseda hovoří bohužel bez mikrofonu. Thank you. No, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že této věci teď klademe tolik pozornosti. Já mám tři komentáře. Za prvé, bod 5 v této zprávě hovoří o zdvojení našeho úsilí, jak financovat boj s mezinárodním terorismem. Zde souhlasím, že to zcela jistě musíme učinit, ale zároveň je také důležité, abychom pozorně volili slova, která používáme. Je tam ten termín VAX, to si myslím, že opravdu bychom se nad tím měli ještě zamyslet, nad tím, zda je to správný termín, protože celá řada eh, nevládních organizací s tím nemusí souhlasit, eh, ale samozřejmě souhlasím obecně s eh, myšlenkou tohoto odstavce, že tedy je důležité, aby ISIS nebo lidé tedy neměli přístup k financování. Dále osmý odstavec, který se týká Izraele a Palestiny, Nedávno proběhly volby a myslím si, že opět ten jazyk, který se používal, měli bychom zde měli bychom se volat potom, aby se znovu obnovily mírové rozhovory, protože to je velice důležité. A ještě můj poslední komentář, který se týká odstavce číslo 13. Mm, nedávno jsem navštívil Irák a měl jsem příležitost setkat se s, růz, setkat se s různými skupinami, s různými zástupci a je naprosto jasné, že musíme usilovat o další stabilizaci Iráku, protože jinak tam, tam jsou sunité, jsou velice nespokojení s tím, jak je s nimi zacházeno. Pak je zde otázka Kurdu, Kurdistánu, mm, také je otázka toho, jak je s nimi zacházeno. Takže zejména tyto dvě skupiny nejsou spokojeni s vládou. Je důležité vládě zdůraznit, že musí ještě zdvojnásobit své úsilí, jak se bude chovat, pokud chceme dosáhnout stability v Iráku. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl také pogratulovat panu Stravoda Bepejnovi, protože se mu podařilo dobře um, identifikovat ty hlavní body. Já mám také tři komentáře. Za prvé, odstavec číslo 10. Musíme zajistit, že takové země, jako je Katar nebo Turecko, budou také usilovat o boj s, eh, o eliminaci takových eh, mm, skupin, jako je ISIS um, Irán podporoval minimálně v minulosti terorismus a teď tam vidíme, že tam uh, vlastně je také podpora i dalších zemí. Je to vlastně velice složitá situace. Máme zde konflikt mezi sunity a šíty. V Jemenu se to opět zesiluje. Opět je to velice složité a spletité a není vlastně ani jasné, jaké tam má Evropská unie zájmy, jakou stranu tam máme podporovat. Eh, Saudská Arábie má podporu Ameriky, Eh, Jemen je teď destabilizovaný stát a také to bude velká výzva pro budoucnu a myslím si, že v té zprávě se o tom Jemenu vůbec nehovoří. Dále odstavec 14 Libie je také velká výzva po té, co tam došly tedy k intervenci strany NATO, stalo se to zhrouceným státem. Mm, pokud teď selžou ty další hovory, tak jak to bude dál, jak budeme pokračovat eh, Eh, zda tedy tam mm, bude nějaká operace v, v rámci SBOP. Musíme se o tom zamyslet, že Libo je velice blízko našim hranicím. Dále odstavec číslo 24 hovoří o tom, že musíme posílit eh, GCC, ale zajímalo mě vlastně, jak chcete eh, opravdu dokončit do, tu dohodu o volném obchodu. No a nakonec ještě, jak ostatní kolegové také říkali, vůbec se zde nehovoří o vynikající uh, Eh, vynikající úloze Kurdů v tomto sektoru, v, tom, v, této regionu, v tomto regionu, kteří také bojují s ISIS. Takže myslím si, že bychom měli opravdu podpořit Kurdy, protože Kurdové jsou našimi spojenci v tomto regionu, v této oblasti. Thank you, chair, and thank... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji, který opravdu mm, udělal dobrý začátek tím, že jste vypsal veškeré výzvy, které teď řešíme. Uh, Myslím si, že bychom se možná neměli snažit být tak specifičtí. Musíme mluvit jasně, možná, že to není tak časté, ale souhlasím s kolegou, že v některých věcech bychom měli mluvit, eh, bychom měli volit silnější výrazy, silnější slova. Musíme zajistit, a to právě Evropský parlament už říkal v mnoha usneseních, že EU bude důvěryhodnější takže musíme zdůraznit způsob, jakými se to tak může posílit. Musíme také e, brát v úvahu čas a musíme brát také v úvahu roztřištěnost situace. Takže je důležité, abychom byli sjednoceni. V posledné, poslední době jsme byli třeba svědky toho, jak e, mm, se třeba různým způsobem reaguje na útoky v Jemenu ze strany Saudské Arábie. Měli bychom si toto uvědomovat. V dlouhodobém horizontu musíme více investovat do naší společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Musíme opravdu investovat politický kapitál, musíme lépe spolupracovat. Je důležité, aby naše slova měla větší smysl. Obrana je už poslední možnost. A jinak eh, se opravdu bojím, že se vlastně dostaneme do trochu jiné fáze. Také je důležité ještě zmínit eh, krizi lidských práv, která je opravdu bezprecedentní a potřebuje to další úsilí, další investice, jak do různých eh, humanitárních eh, organizací v Evropě i mimo Evropu. A také je důležité nezapomínat na mladou generaci, aby se z ní nestala takzvaná ztracená generace. Dále bereme v úvahu i otázku přeskumu evropské politické sousedství. Mm, byl zde ten systém více za více, takže pokud tam chceme tento princip eh, mm, mít nadále, tak také bychom tam ještě měli začlenit i otázku spolupráce v bezpečnosti. Ještě vám chci připomenout memorandum o porozumění mezi EU a zeměmi Arabské, mm, Ligy arabských států. Eh, tam se hovoří o tom, že je důležité, aby boj s terorismem se nestane jakousi paušální výmluvou, za kterou se pak mohou oslabovat lidská práva. Takže to je důležité, abychom to eh, dodržovali krátkodobě i dlouhodobě. To jsou tedy takové hlavní komentáře, mm, ale jinak si myslím, že ta zpráva nastínuje mm, dobrý obraz situace. Děkuji. Pan předseda bohužel bez mikrofonu. Děkuji, Κύριε συνάδελφε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθειά του για, το σχέδιο, για αυτό το σχέδιο. Děkuji nejdříve. Bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi za jeho návrh zprávy. Jistě e, mám k ní několik výhrad na tom či onom místě. Eh, to ano. Myslím si totiž, že mm, trošku chybí nám naše vlastní sebekritika. Měli bychom se sami zamyslet nad sebou, nad tím, jaké chyby děláme, týká se to financování z těch osob či z těch hnutí v regionu. Jeden příklad z mé strany. A také chci upozornit, že mi tam chybí zmínka ještě dalšího aspektu. Je eh, zde se hovoří velmi krátce o Palestině, ale vůbec tam nestojí nic o tom, že jakou praxe, eh, nebo co vlastně provádí Izrael a jaké dopady to má na palestinské obyvatelstvo. My víme, že Izrael nerespektuje usnesení EU a rezoluce OSN a dobře víme, že Izrael eh, porušuje ten minimální základní práva palestinců, práva na jejich vlastní život. K tomu bych ráda ještě podotkla, že to také souvisí se atomovou otázkou. Eh, v této věci Izrael také v podstatě není kontrolován a když vidíme jaká hnutí existují v tomto regionu, tak je třeba si tuto otázku položit a zohlednit ji. A další věc. Tady se říká, že je třeba, aby se přeskoumala činnost Evropské unie v regionu. A já si myslím, že takovéto přeskoumání bude mít smysl a význam pouze v případě, kdy Evropská unie sama tedy zanalizuje sebe a podívá se na to, jaké politiky zastává vůči diktátorským režimům, které porušují základní lidská práva. Děkuji. Ano, teď budeme muset trošku zrychlit. Paní Lohbíler, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Ellen Smith je eh, zpravodajkou za zelené a poprosila mě, abych já se vyjádřila k tomuto návrhu. Tady je názor, že je ještě čas na to, abychom eh, se této zprávě věnovali. Připadá mu, že to rozdělení zprávy je vhodné, ta struktura a e, podle něj je velkou výzvou, že veškeré ty tři tematické oblasti jsou takto úzce propojeny a že jsou předkládány tak, že třeba překonat zásadní otázky, říká se to například boje s korupcí, toho, že tam není v mnoha případech právní stát a také to, že tam neexistuje například potravinová bezpečnost. Já bych tomu dodala toto. Já jsem tedy přečetla ten eh, si návrh právě v Němčině a neviděla jsem tam vůbec žádný poukaz například na to, že je třeba dodržovat lidská práva. Takže my z naší strany předložíme pozměňovací návrhy, které se pokusí toto změnit. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Mě zaujalo, že tady máme určité země, kde má terorismus dopad na turisty, ale ne na rodiny některé rodiny, někteří lidé v těchto místech hodně spoléhají na cestovní ruch. My musíme zajistit, že hotely, kavárny, historické památky, muzea, kam chodí turisté a expatrioti jsou bezpečná. Nicméně mělo by se to dělat spíše na bilaterálním základě, než pod záštitou Evropské unie. Zklamalo mě, co tam má pan Pio o důvěryhodnosti Evropské unie. O to přece nejde, to není ta hlavní věc. Jak může mít EU nějakou důvěryhodnost, pokud například přehlíží, co se děje v Palestině a Izraeli? Musím souhlasit s tím, co říkal pan Tenek o Jemenu. Minulý týden jsem pořádal zasedání delegace z Jižního hnutí, zhruba v té době, kdy tam došlo k tomu tragické, k té tragické události. Charles o tom mluvil, vůbec se neodkazuje na pešmarky, kteří dělají všechno proto, aby narušili situace. My vyzýváme lidi, aby podpořili menšiny. Děkuji. Euh, ano, pane předsedo, děkuji. Já mám tři poznámky, pokud jde o diagnózu. Zřejmě by bylo užitečné připomenout odpovědnost západních zemí, pokud je o destabilizaci, pokud je o Irák, Libii a Syrii. Myslím si, že by bylo vhodné říct, že také islámský stát nepředstavuje něco spontánního. Jsou to lidé, kteří přicházejí z amerických věznic, je to organizované, musíme to trošičku analyzovat. Druhá poznámka se týká demokracie. Je dobré mluvit o demokracii, o tom, co se všechno udělalo ve jménu demokracie, bombardování a podobně, ale je také třeba mluvit o autoritářských režimech, o Kataru a podobně, analyzovat jejich kroky v tomto sektoru. Zapomínáme poukázat na jedinou demokratickou zemi, což je Izrael. Měli bychom mít jiný přístup. Potřebujeme mezináboženský dialog. Děkuji. Já mám něco k Iránu. Historie rozhodne, jak budeme tento region utvářet a zřejmě i pro následující delegace. V podstatě ta jednání vedou k nějaké dohodě mezi hlavními nepříteli, USA a Iránem. Takže pokud bude dohoda, uvidíme úplně jiný Irán, jak vnitřně. Je tam živá, vzdělaná a pro na západ orientovaná eh, mladá generace. Bude mít také novou vládu, iránskou vládu. A ten hlas bude rozhodně slyšet bude to významný hlas eh, v tom zřejmě nejzranitelnějším regionu na světě. A pokud se tyto dvě strany nedohodnou, Irán se dostane do ústraní, všichni ho opustí a nebude snadné převést je zpět k vyjednávacímu stolu v blízké budoucnosti. A já proto skutečně doufám, že výsledek bude pozitivní. Irán je významná země z historického hlediska na Blízkém východě a proto si zaslouží, aby byla začleněna do světového společenství a bude partnerem spíše než nepřítelem, což by potom vedlo k řadě konfliktu v tomto regionu. Pan Pejo, 30 sekund. 30 sekund. Víc ne. Dobře, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za tuto možnost spolupracovat. Termín pro pozměňovací návrh je polovina dubna a řeknu jen, že všechno bylo velice zajímavé byla to užitečná diskuze, objevily se i nové otázky, konflikt mezi sunity a šíty, Jemen. Já myslím, že to určitě můžeme udělat a jsem rozhodně proto, aby se tam ty věci zapracovaly, zvlášť pokud je třeba o Tunisko. Děkuji, já mám návrh. Při vyjednávání bychom se zítra měli najít čas i na Irán, na ty šíty, pokud budete souhlasit. Zítra bychom to mohli udělat.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 Dear colleagues, Vážení kolegové, přivítejme pana Stoltenberga, generálního tajemníka NATO. Já myslím, že nastala vhodná chvíle pro takovouto diskuzi. A já vítám tuto další příležitost k dialogu, protože si myslím, že užší vztahy mezi těmito dvěma komunitami jsou v dnešní době skutečně podstatné. Opět se mluví o kolektivní obraně. Ještě před pár měsíci nikdo nečekal, že to tak bude. Vývoj na Ukrajině a ve východním sousedství ukazuje, že nemůžeme brát naši bezpečnost jako samozřejmost a je opravdu zásadní, aby Evropané společně v této situaci projevili solidaritu vůči těm, o, nejvíc postihuje hrozba na našich hranicích. Na to už přijalo několik ambiciozních rozhodnutí na sametu ve Velsu v září 2014 a cílem bylo, cílem bylo především zajistit si spojence na východě a také schopnost reagovat na hrozby na východě. Ve nám jistě poskytnete aktuální informace o současné situaci, pokud je o implementaci těchto rozhodnutí a také tím, jak to bude vypadat, pokud se nebude dodržovat dohoda z Minsku. Kolektivní obrana je naprosto zásadní. Evropský parlament se domnívá, že EU musí také prohloubit svou obranou politiku, abychom měli dostatečné kapacity a abychom byli schopni zajistit Evropu v Evrop- eh, bezpečnost v Evropě. Já jsem přesvědčený o tom, že obraná politika EU není proti NATO, potřebujeme ji k tomu, aby naopak NATO bylo silnější protože jenom když spojíme síly a budeme víc spolupracovat i hlediska zásobování, budeme mít jistotu, že Evropané sehrají svou roli. Evropské členské státy vynakládají třikrát víc na obranu než Rusko a mají dvakrát tolik vojáků. Dvakrát víc vojáků než Amerika, ale výsledek je katastrofální. A proto si myslím, že vývoj společné obranné a bezpečnostní politiky není proti NATO, ale naopak na to posiluje, protože ten evropský pilíř je pak silnější a schopnější. A tak se nám podaří uspět v našem společném úkolu, co se týče kolektivní obrany. Ještě jednou děkuji, že jste přišel a máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání na toto zasedání a na to, že jsem dostal příležitost oslovit tyto dva výbory. Já jsem sám byl 25 let poslancem a zcela chápu zásadní roli parlamentu a také Evropského parlamentu v našich demokraciích. Rozhodně se těším na spolupráci s vámi. Řeknu několik slov na úvod a Potom ponechám čas na dotazy a připomínky. Nebudu mluvit o všech věcech, alespoň ne na úvod, ale nastíním některé z hlavních výzev, před kterými stojíme, a zbytek můžeme nechat na diskuzi. Nejprve bych řekl, že já jsem velkým zastáncem užší spolupráce mezi Evropskou unii a NATO. Myslím si, že toho můžeme dosáhnout víc, že budeme víc spolupracovat. My jsme dvě organizace, které mají stejné hodnoty. Věříme v otevřenou, svobodnou demokratickou společnost. Sdílíme stejné bezpečnostní prostředí, čelíme stejným výzvám a stejným hrozbám. a 22 členských států Evropské unie jsou také členy NATO. A přes 90 obyvatelstva v Evropské unii žije v zemích, které jsou členy NATO. Jsme tedy dvě různé organizace, máme různé úkoly, různé povinnosti, ale také toho máme hodně společného. A proto spolupracujeme a měli bychom se zamyslet nad tím, jak dále rozvíjet naši spolupráci. Vždy bylo důležité, aby Evropská unie a NATO spolupracovali. Ale já myslím, že zvlášť důležité je to dnes. Protože žijeme v době, kdy jsme svědky zásadních změn v našem bezpečnostním prostředí. Vidíme nové hrozby, nové výzvy. Přicházejí z východu v důsledku chování Ruska, asertivnějšího Ruska, která má na svědomí agresivní postup na Ukrajině, pouští vojenské síly za účelem změny hranic a připojení části jiné země. Ale vidíme také hrozby a výzvy, které přicházejí z jihu. Přes Blízký východ ze Severní Afriky vidíme barbarské násilí. A to je všechno blízko našich hranic. A jsou tady také vazby mezi nepokoji a násilím, jehož jsme svědky na Blízkém východě a v Severní Africe a teroristickými útoky, již jsme svědky v našich vlastních evropských ulicích. Jsou to teroristické útoky v Paříži, ale také v Kodani. které podnítila ideologie násilí a nenávisti, které představují teroristické organizace. Čelíme tedy novému bezpečnostnímu prostředí. Toto prostředí přináší nové výzvy jak pro Evropskou unii, tak pro NATO. Rád bych proto zdůraznil, že to, co děláme a to, co neděláme, bude mít velký význam pro nadcházející období. Žijeme ve velice významné době. Tato doba bude mít zásadní význam pro další generace to, jakým způsobem se postavíme těm výzvám, kterým teď čelíme, jak z východu, tak z jihu. Na úvod bych chtěl připomenout, že na to se 40 let věnovalo kolektivní obhajobě Evropy představovali jsme ostrašující sílu pro všechny naše spojence, aniž bychom jedinkrát vystřelili. To bylo základem naší činnosti od roku 1948 až do konce studené války, do pádu Berlínské zdi v roce 89 a 90. A potom po konci studené války jsme se začali především zaměřovat na zvládání krizí zvládání krizí, které by mohly představovat hrozbu pro nás, pro evropské země a pro Spojené státy, pro Severní Ameriku. Prováděli jsme za tímto účelem operace například v Bosně, Hercegovině, v Kosovu, v Afghánistánu. Bojovali jsme proti pirátům v africkém rohu a také v Líbii. Nová výzva teď spočívá v tom, že musíme dál zvládat krize a současně se musíme víc zaměřit na kolektivní obranu v Evropě. Je to poprvé v historii aliance, kdy se musíme zaměřit jak na kolektivní obranu v Evropě, tak zvládání krizí v jiných oblastech. Bude to náročné pro nás, pro všechny, a já bych zmínil tři oblasti, ve kterých vidím velký potenciál pro posílenou spolupráci mezi NATO a Evropskou unii. A tři oblasti, kde se můžeme společně postavit výzvám, které představuje nová bezpečnostní, nová bezpečnostní situace. První oblast, kterou zmíním, je budování udržitelnosti odolnosti společnými silami. Mám tím na mysli, že můžeme pracovat společně, můžeme společně posilovat naši obranu tváří v tvář novým výzvám, jako je například hybridní válka, zvlášť věci, které vidíme na Ukrajině, to jsou nové situace, kdy se využívají vojenské i nevojenské prostředky, otevřené i skryté operace, kybernetika, informace a podvody nebo klamání. A to znamená, že se musíme postavit této několikanásobné výzvě různými způsoby. Na to má jedinečné možnosti, schopnosti. Evropská unie má jiné možnosti a schopnosti a my je musíme spojit. A chtěl bych něco říct k tomu, co dělá NATO. Posilujeme připravenost našich sil. Násobíme počty reakčních jednotek ve 14 tisíc na 30 tisíc. V rámci těchto sil vytváříme další jednotky, specializované jednotky a některé jejich části budou schopné mobilizovat se do 48 hodin. Vytváříme také velitelské jednotky ve třech pobaltských zemích, v Polsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Už jsme navýšili počty vojáků. Jde mimo jiné o lodě, o letecké hlídky a také o pozemní jednotky. Provádíme cvičení a navyšujeme posilujeme naše přítomnost přímo na zemi. A to je reakce na to, co jsme pozorovali na Ukrajině. Představuje to obranu, je to přeměřené a zcela to odpovídá našim mezinárodním závazkům. Ale domníváme se, že je to velice důležité, protože na to bylo v minulosti schopno a mělo by i v budoucnu schopno představovat odstrašující sílu v zájmu všech našich spojenců a proto investujeme do naší kolektivní obrany. Je to zatím nejvýznamnější navýšení od konce studené války. A další oblast, kde vidím potenciál pro spolupráci s Evropskou unii, se týká budování odolnosti společně s našimi sousedy. Například jak s našimi sousedy na východ od Evropské unie a na východ od NATO, ale také směrem na jih. Zemích jako je Ukrajina, Moldavsko, Gruzie. To jsou partneři NATO. Spolupracují s Evropskou unii. Všechny tyto země se rozhodly vydat se cestou směrem do Evropy, sdílejí naše hodnoty a měli bychom s nimi úzce spolupracovat. Všichni jsou pod tlakem ze strany Ruska, my bychom je měli podpořit a měli bychom posílit jejich schopnost odolat zastrašování ze strany Ruska. I tady má určitou úlohu Evropská unie a určité úkoly má na to. My s těmito zeměmi spolupracujeme, abychom jim pomohli modernizovat a reformovat obranný sektor, vybudovat instituce. A to je součástí celkové reformy jejich společnosti. A já vím, že Evropská unie dělá hodně důležitých věcí, například z hlediska reformy politických institucí, dobré zprávy, a boje proti korupci. A já myslím, že to partnerství, spolupráce s našimi sousedy směrem na východ bude důležité také na samitu východního partnerství mezi EU a východními partnery, který se bude ještě letos konat v Rize. Spolupráce s našimi partnery na východě je tedy oblast, které se věnujeme společně, kde máme stejné cíle, společné cíle. A to tež také platí, když se podíváme na jich. Na to spolupracuje s partnery na jihu, snaží se jim pomoct navýšit kapacitu, stabilizovat jejich země, bojovat proti teroru a také přispět ke stabilnějšímu vývoji v tomto regionu. Pracujeme například s Jordánskem. Jordánsko je stabilní země, je to ostrov stability v moři nestability na Blízkém východě. Nyní posuzujeme žádost irácké vlády. Zamýšlíme se nad tím, jak by na to mohlo pomoct Iráku s reformami, s budováním institucí, navýšení, navýšením vzdělávací kapacity v obraném sektoru, s výcvikem a podobně. Snažíme se posílit schopnost Iráku bojovat proti terorismu, a dospět ke stabilnějšímu vývoji v této zemi. Jsme také připraveni spolupracovat s Libií na budování obrané kapacity, až to situace dovolí. Toto jsou tedy země, toto je region, kde dělá hodně důležitých věcí i Evropská unie a čím více budeme schopni spolupracovat, tím více toho dosáhneme. A pokud tyto země budou stabilnější, my budeme bezpečnější. A v podstatě jde o to, že my se domníváme, že budeme schopní dosáhnout stability, aniž bychom museli vysílat velké počty vojenských jednotek, ale pak musíme spolupracovat s našimi partnery, musíme jim pomáhat, musíme je podpořit a tak jim také umožnit dosáhnout stability a bezpečnosti. A poslední, třetí oblast, na kterou se chci zaměřit a kde je podle mě velký potenciál pro spolupráci mezi Evropskou unii a NATO. Jsou investice do obrany. Protože není možné posílit naše vojenské kapacity. Není možné zajistit víc cvičení, zajistit kolektivní obranu, kolektivní síly a zároveň podpořit naše partnery na východě a na jihu bez větších investic do obrany. A já myslím, že vy všichni víte, že od roku 1990 do dnešního dne se neustále snižovaly výdaje na obranu zemích spojenců, evropských spojenců NATO. A v loňském roce, v roce 2014, jsme byli svědky intenzifikace bezpečnostních hrozeb, je to islámský stát, agrese Ruska na Ukrajině. Takže v roce 2014 eh, se navýšily hrozby, ale snižovaly se výdaje na obranu o 3% v zemích evropských spojenců to. Takže hrozby sílily, ale výdaje poklesly tak to nemůže pokračovat. A tady jde jak o naše celkové výdaje na obranu, tak o sdílení břemene. Já jsem právě byl ve Spojených státech a v Kanadě. A ve Spojených státech se neustále ptali, kdy toho Evropská unie udělá víc. HDP, národní důchod evropských spojenců to je prakticky tolik jako HDP Spojených států. Přesto Spojené státy vydávají víc než dvakrát tolik na obranu než my. A pokrývají téměř 70 celkových výdajů na to. A to není udržitelné. A já proto skutečně vítám, že všichni evropští na to a mám na mysli i mnoho členských států EU, loni na podzim rozhodli, že na sebe vezmou investiční závazek pro obranu, přislíbili, že přestanou škrtat a postupně zvýší investice do obrany, jak naše ekonomiky porostou, Cílem budou 2% do jednoho deset, do deseti let. To prostě musíme udělat. Jistě se můžeme zaměřit na to, jak chytřeji vydávat peníze, jak dosáhnout větší efektivity. Združování zdrojů, toho jsem si dobře vědom a spolu s Evropskou unii na tom pracujeme. Snažíme se investovat chytřeji a zvýšit efektivitu. Ale z dlouhodobého hlediska není možné získat víc, když máme méně. Takže přišel čas investovat víc do obrany, protože realita je taková, že svět se změnil. A já proto vítám tento jednoznačný závazek spojenců NATO, evropských a severoamerických spojenců NATO, navýšit výdaje na obranu. Na závěr bych rád zúraznil, že když budeme pracovat společně, když se budeme snažit společně dosáhnout odolnosti, jak s našimi partnery, tak s našimi sousedy na jihu a na východě, když budeme víc investovat do obrany, Evropská unie a NATO budou i do budoucna schopny bránit naše základní hodnoty, otevřené demokratické společnosti. A tyto základní hodnoty jsou základem jak pro NATO, tak pro Evropskou unii. A proto bychom měli být schopni do budoucna spolupracovat ještě víc. Já vám děkuji za pozornost a jsem připravený na vaše otázky. Thank you very much. I think, uh... Děkuji mnohokrát. Myslím, že teď máme zásadní problém, protože máme zhruba 30 řečníků přihlášených do diskuse a kolik nám zbývá času? 40 minut. A vy jste 31. To nepůjde. Takže Protože spolu zasedáme v CD, tak si myslím, že bychom nejprve měli dát slovo koordinátorům AFETu a CD. To si myslím, že je asi fér. Jediné fér. A to ale znamená, že každý bude mít jednu minutu. A potom co nejvíce z vás dostane slovo. Pokud tady souhlasíte, já myslím, že jiný způsob stejně není. Takže nyní má slovo paní Fotiga jakožto předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, která si vezme slovo jako první. A co se týče sdílení břemene, já ještě jsem neskončil. Omlouvám se. A musíme také připomenout Spojeným státům, že to sdílení eh, břemene se také týká nákladů na tu měkkou sílu. A my platíme 60% rozvojové pomoci ve světě. Čili rozpočet Evropské unie věnuje třikrát tolik a nevoje, do nevojenské pomoci, takže si myslím, že by to mělo být bráno v úvahu. A myslím si, že více peněz z národních rozpočtů už nedostaneme. Ani Spojené království, které je tak blízko na to, se rozhodlo, že nenavýší těch, ty 2%. To jsou rozpočtová rozhodnutí a ta otázka synergie a blížší spolupráce také znamená, že musíme maximalizovat výnosnost těch prostředků, které do toho vložíme. To si myslím, že je ta nejlepší cesta do budoucnosti. Prosím, nyní už vám dávám slovo, paní kolegyně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane generální tajemníku, chci vás přivítat do Evropské, v Evropském parlamentu a děkuji vám také za vaše připomínky, za váš projev. Jste jeden z pár evropských politiků, u něhož my v Polsku máme pocit, že když jste byl premiérem, tak jste pomohl naší bezpečnosti dodávek energie. Já vím, že je to už dlouho, ale my si to pamatujeme, takže stále k vám naši lidé cítí určitý uh, sentiment. Váš předchůdce ve funkci během parlamentního zhromáždění NATO v Dubrovníku zopakoval přísliby, které na to učinilo Ukrajině a Gruzii, že tedy jeden den se stanou členy NATO. Jak byste popsal jejich situaci v tuto chvíli? A za druhé, zase během parlamentního zhromáždění NATO v Hágu jste hovořil o svěřeneckých fondech pro Ukrajinu. Jak přilákáte investory do těchto svěřeneckých fondů, prosím? Děkuji. Také děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Jménem skupiny EPP vás chci přivítat tady v zahraničním výboru a mám pro vás jednu otázku. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba koordinovat s e- Evropskou unii v řízení krizí. A já si myslím, že Evropská unie a NATO se mohou opravdu lépe doplňovat. Nejsem si ale úplně jistý, jestli by se měly doplňovat až do té míry, že by se dělili o úkoly, tak jak to občas slyšíme, s tím, že na jednu stranu Všechno vojenské by dělalo NATO a všechno civilní by dělala Evropská unie. Čelíme řadě různých hrozeb a Evropská unie si nemůže dovolit ne, nemít autonomní, byť doplňující se vojenskou ambici v Evropské unii. Platí to především na jihu, kde máme řadu krizí na velké poli a vy máte pochopitelně své hranice, které se držíte skoro kulturně, co se týče provádění eh, operací, které mají řešit krize. Takže jsem se vás chtěl na toto zeptat a také jsem se chtěl zeptat na další téma, o kterém se tady hodně hovoří, a to Turecko. Že jsme viděli, eh, že když se podíváme na určité postoje, eh, tak ty turecké postoje byly opravdu jedinečné v řadě otázek. Pane generální tajemníku, my vám velice děkujeme za vaše jasná a navzdory tomu velice obezřetná slova. Ne vždy mám pocit, že generální tajemníci na to takto hovořili, ale vy ano. Mnohem v tom, co říkáte, vás podporujeme, zejména v otázce různých úkolů, které máme na to EU, ale které navzory tomu, abyste jmenovala příklady, umožňují, nejenom umožňují možnou kooperaci, ale eh, ukazují, že je důležitá. A i to, co jste řekl, ta podpora na jihu Evropy, nebo na jich od Evropy, vy jste hovořil o Jordánsku, i zde v tom vás se plně podporujeme. Mám tady dvě otázky, které se týkají mé oblasti, kterými já se věnuji. Za prvé ptám se, jak eh, odhadujete situaci na západním Balkánu? Já jsem zpravodaj pro Albánii a proto mě to zajímá obzvláště a dále rád bych věděla v tom aktuálním konfliktu s Ruskem. Jsou tam nějaké momenty či aspekty, které by nasvědčovaly tomu, že ruská vláda plánuje napadnutí členského státa na to, nebo že je schopna něco takového učinit právě proto, aby prosadila své mocensko-politické cíle v Ukrajině. Děkuji. Uh, thank you, uh, Mr. Děkuji mnohokrát. Tady jsem, pane generální tajemníku. Má skupina EKR je velmi pro NATO a velmi pro transatlantická a jsme velice rádi, že ve všech členských státech udržíme anebo navýšíme tu hodnotu 2%. Eh, a jsme proti jakékoliv duplikaci vojenské operace a nechceme ani žádný decoupling. Decoupling eh, se Spojenými státy, tedy oddělení amerických a evropských zájmů. A v Evropské unii dochází ke koordinaci v rámci těch států, které jsou členy NATO třeba i v oblasti posilování kybernetické bezpečnosti, ale zajímalo by mě, jak často vy anebo vaši eh, zástupci se setkáta, setkáváte tady v Bruselu s paní Mogherini nebo s ostatními jejími členy kabinetu. Teď, co se týče Libie, tak na to bylo velice úspěšné se svržením Kadáfiho režimu, ale co když selžou další vyjednávání? Vy jste říkali, že musíme počkat, než se bezpečnost jak se usadí, ale nemůžeme čekat, protože je to velice blízko našich hranic. A v Libii je navíc islamský stát, což je ještě nebezpečnější, pokud by ten stát selhal. Rozšíření NATO, stejně tak jako rozšíření Evropské unie, bylo úspěchem. Já jsem byl zpravodajem pro Černou horu a zajímalo by mě, kdy se dá předpokládat, že tato země bude pozvána s tím, že Albánie už je členským státem NATO. Děkuji za odpověď. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, jedna minuta není příliš mnoho času. Máme ještě chvíli počkat? Hovořili jste o, těch dvou procentech rozpočtu, která mají vydávat členské státy e, za NATO, ale my tady Slyšíme často od českých států, že nejsou schopni tohoto výdaje dosáhnout, či nechtějí eh, vydat tolik prostředků. Já vím, že se to eh, eh, posuzuje vždy každý rok, takže se ptám, zda víte, jak vypadá situace letos, tedy již po čtyřech měsících zamáte nějaký odhad a není Gruzie. Jak vypadá, jak vy odhadujete hm, hrozbu Ruska pro Evropu? Rusko je v podstatě sousední zemí Evropy a jak odhadujete to riziko, že by Putin skutečně eh, použil jaderné zbraně a jaké možnosti pro vás eh, existují pro to, jak tedy překonat tuto krizi, neboť my v Evropském parlamentu se denodzeně věnujeme o této otázce. Vy jste dále hovořil o evropské obraně, jmenoval jste jistá čísla. Proto, abychom je dosáhli, musíme mít ale společné výdaje na obranu. Je to něco, co na to plánuje? Mohou eh, členské státy NATO na tomto pracovat, tak aby eh, mohli eh, společně tedy vytvořit tu evropskou armádu? Děkuji. Děkuji. Slyšeli jsme mnoho o investicích do obrany, o nákladech na obranu. Ten cíl 2%, tady mám také otázku. Hovoříme často o těch celkových částkách, ale málo hovoříme o kvalitě. Hovoříme pouze o kvantitě. Investice, které se činí do váleční oblasti, tady si myslím, že tady je důležité, aby se nedávaly nutně peníze do personálu či do manévru. Respektive ono je to naopak. My nakupujeme zbraně, ale nedáváme peníze do manévru a do personálu. Takže já si skutečně myslím, že je třeba se zejména soustředit na kvalitu. Proto bychom tady měli um, nepomýšlet pouze na všeobecné navýšení rozpočtu na obranu, ale právě to propojit s otázkou kvality a Líbie. Já právě se vracím, jsem se právě vrátila z Líbie a ráda bych viděla jednu věc. My jsme v podstatě Líbii opustili. A nebyla tam žádná strategie pro to, jak dořešit libijskou otázku po té, co byl ukončena, byla ukončena operace NATO v Líbii. Co si o tom myslíte? Yeah, very well. Okay. Mr. Stoltenberg, you're of course a king. Vy pochopitelně podporujete norské členství v Evropské unii, takže předpokládám, že jste také proto, aby vznikaly širší kontakty mezi Evropskou unii a NATEM. Podle článku 5 ovšem členské státy NATO musí podpořit a státy, které, se dost, které jsou napadeny, a to všemi prostředky, které mají ve své moci. A pan Juncker, předseda komise Juncker, hovořil před pár týdny o armádě Evropské unie. Jaký to bude mít dopad na NATO? Nebude tady vznikat nějaký konflikt? když Evropská unie si bude pořizovat vlastní armádu. A musím souhlasit také s tím, že k těm dvěma procentům by se měly zavázat všechny členské státy na to. U nás to podporuje naše strana, nicméně klesá nám HDP a, končí, a e, probíhá recese, takže si myslím, že ty 2% jsou vlastně v celkové částce potom ještě méně. Thank you. I, I will try to be brief and, uh, and... Já se pokusím o stručnost. Některé otázky se týkaly stejných témat, takže se pokusím o stručnost. Tomu, co říkala paní Fatiga, otevřená brána Ukrajině. Tady je důležité to, že každý svrchovaný stát si může zvolit vlastní cestu, a do toho spadá i jak si zařídí bezpečnost a k jakému bezpečnostnímu uspořádání se připojí. A to nejenom říká, máme to konec konců v závěrečném aktu z Helsing a v řadě, v řadě dalších dokumentů. Součástí nezávislosti a svrchovanosti je také právo rozhodnout se, jestli chcete vstoupit do nějaké aliance nebo ne musíme respektovat obě dvě rozhodnutí. Neměli bychom nikoho nutit, aby někam vstupoval, ale zase na druhou stranu, pokud tam chce, tak je to otázka mezi tím státem, který se tam hlásí a organizací, do které se hlásí. Takže pokud se někdo chce stát členem NATO, tak si to musí rozhodnout 28 států NATO a země, která se hlásí. Nikdo jiný nemá co do toho vstupovat nebo se to snažit vetovat. A to platí i pro Rusko. Jako kdyby se snažili znova založit nějaké sféry vlivu, prostřednictvím kterých ovlivňují své sousedy. Co se týče Gruzie, tak ti požádali o členství. My máme pro ně vytvořen komplexní balíček, který má pomoci s reformami, se školením, s posilováním institucí, vytváříme tam velké školící středisko a to vše ve snaze na pomoci jim vstoupit do NATO. Tedy nejprve zabezpečit, že eh, budou schopni dodržet standardy, které se očekávají od členského státu. Teď, co se Ukrajiny týče, tak Ukrajina nedávno oznámila, že spustí reformní proces, jehož cílem je pozdější žádost o členství. Říká, že to bude asi nějakou dobu trvat. A my možnou přihlášku Ukrajiny vyhodnotíme úplně stejným způsobem, jako bychom hodnotili každou jinou žádost o členství. K tomu se ale musíme vrátit, až tu žádost podají. Teď, co se týče Černé hory, na to odpovím možná ve stejném kolečku. Ptal se na to Charles Tanek. Co se Černé hory týče, tak to je země, které jsme přislíbili, že to vyhodnotíme a že se rozhodneme do konce roku. Takže v rámci na to to budeme muset řešit v dohledné budoucnosti. A co se týče pana Danžána, tak já jsem chtěl zdůraznit, že neto je jak politickou, tak vojenskou aliancí. Čili to nemůže být tak, že na to by pouze odvádělo vojenskou část práce, protože konec konců také máme velkou politickou spolupráci s řadou partnerů a zemí po celém světě. S tím ale, že máme určité jedinečné nástroje e, týkající se jak se našich vojenských schopností, velení, struktury, interoperability sil a dlouhodobých zkušeností, které máme při provádění vojenských operací. A potom Pan Fleckenstein. Vy jste se mě ptal, jestli eh, vznikne konflikt s Ruskem. My nevidíme žádnou okamžitou hrozbu vůči žádnému členu NATO. Takže spíše se soustředíme na to, jak nadále odrazovat od toho konfliktu. Protože si myslím, že jeden z důvodů, proč žádný eh, členský stát a spojenec na to není ohrožen, eh, je to, že na to je schopno efektivně odrazovat od tohoto konfliktu a proto posilujeme připravenost svých sil a kapacity svých sil a vytváříme si nové kapacity. A to myslím, že je úspěch to. Ta aliance funguje více než 60 let, a byli jsme schopni dostatečně odrazovat a odstrašovat a všechny potenciální agresory a tak chránit své členy a spojence. A pak jste mě položili otázku týkající se Líbie, nebo ještě Západní Balkán, teda tady se pokusím stručně. Západní Balkán to je region, ve kterém Evropská unie a NATO velmi dobře spolupracovaly. My jsme zrovna byli v Kosovu, máme tam síly na to, K4, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a vítá to jak Bělehrad, tak Priština. A potom Evropská unie tam má svou vlastní misi týkající se prosazování práva, takže spolupracujeme. A na to Evropská unie se doplňují a společně zajišťujeme stabilitu a bezpečnost v Kosovu. Takže to si myslím, že je dokonalý příklad toho, jak Evropská unie na to mohou spolupracovat. Také spolupracujeme v Bosně a Hercegovině. Na západním Balkáně čelíme řadě výzev. Na druhou stranu ale od operací NATO na konci 90. let, tedy Kosovo, Srbsko, Bosna, Hercegovina, bylo opravdu dobrým příkladem toho, jak Evropa a NATO společně se zhošťují své odpovědnosti stabilizovat své sousedství, jednak s, eh, protože je to jejich morální povinnosti, ale také proto, že pokud se stabilizuje západní Balkán, tak to bude znamenat větší stabilitu i pro nás. A teď, jak často se setkávám s paní Mogherini? No celkem často. Několikrát jsme se setkali, den nebo dva poté, co nastoupila do funkce, jsme se setkali, dlouho se známe navíc, jsme známí a máme skvělý vztah. Setkal jsem se také s Donaldem Tuskem a s Martinem Šulcem. Setkávám se tedy s řadou předních evropských politiků. Navíc máme také spolupráce, spolupráci mezi našimi týmy. Spolupracujeme v řadě oblastí, třeba na západním Balkáně, ale také eh, na, v otázce Afghánistánu. Síly to tam poskytovaly zajištění bezpečnosti už roky. A to je potřeba proto, aby Evropská unie následně mohla poskytovat třeba rozvojovou pomoc. A také spolupracujeme v oblasti boje proti pirátství v Africe, ale chceme, aby ta spolupráce byla ještě větší. A to je potřeba zajistit z několika úrovní. O ten nejvyšší až po ty nižší, tak aby tedy spolupráce mezi NATO a Evropskou unii byla širší. Paní Valkman, vy jste zmínila ta 2% a nebyla jste jediná. Já chci jenom zdůraznit, že upřímně řečeno, když jsem byl ministrem financí, tak já jsem byl zodpovědný za škrty v rozpočtu pro obranu. A navíc jsem ty škrty dělal velmi nadšeně. jako minister financí. A v podstatě vidím, že to dělali ministři financí v celé Evropě od začátku, od začátku 90. let. A na začátku to bylo možné obhájit, protože skončila studená válka, úplně se změnila bezpečnostní situace. Takže já se vzpomínám, že já jsem v našem kabinetu řekl, že se změnilo bezpečnostní prostředí, studená válka skončila, tak seškrtejme rozpočet na obranu. Ale potom se bezpečnostní situace změnila ještě jednou. A teď se dostáváme do situace, ve které vidíme nové hrozby, nové výzvy. A to jak z jihu, tak z východu. Tak potom musíme být schopni se přizpůsobit znova. A to byl jeden z důvodů, pro které, když jsem byl premiérem, tak jsem začal zase navyšovat ve své zemi rozpočet na obranu. Takže jde o to, si snižovat výdaje na obranu, když není tolik tenze, a navyšovat je naopak, když je potřeba, abychom měli obranu intenzivněji financovanou. A teď si myslím, že se nacházíme ve světě, který je náročnější a proto musíme zvyšovat výdaje na obranu. Nikdo samozřejmě neočekává, že se na ty 2% vyšplháme už zítra. My jsme ve Velšsku na samitu NATO řekli, že by měli především přestat se škrty a potom postupně navyšovat rozpočet na obranu. Já vím, že dostat se na ty 2% může být těžké. Potom pan kolega Sebalos, myslím, říkal, že je potřeba ty prostředky vynakládat efektivně, já s tím souhlasím a určitě souhlasím eh, s tím, abychom sdíleli eh, to, co jde, a využívali tyto prostředky co nejefektivněji. Nicméně z mála nebo z méně prostředků více práce prostě nedostaneme navždy. Čili po pár letech škrtů musíme ty škrty především vyrušit a potom postupně začít navyšovat. A poslední věc, kterou řeknu o financování obrany, je, že v podstatě všichni politici by raději dávali peníze do něčeho jiného než do obrany do zdravotnictví, školství, infrastruktury, ale občas je potřeba investovat i do bezpečnosti, protože bezpečnost je přece zcela zásadním předpokladem řady dalších věcí. Mimo jiné naší otevřené demo, svobodné společnosti, našeho blahobytu, stability ve, v našem okolí. Takže proto je potřeba investovat do obrany. A potom James Carver Vy jste říkal, že není divné, že by byl pro užší spolupráci s Evropskou unii. Je pravda, že mě se nepodařilo dostat Norsko do Evropské unie, ale byl jsem pro. Velmi jsem za to bojoval, aby Norsko vstoupilo do Evropské unie. Norsko je jediná země na světě, která si vyjednala smlouvu o přistoupení do EU a potom ji neodhlasovala, a to nejenom jednou, ale dokonce dvakrát. A já jsem prohrál obě dvě referenda a potom jsem opustil norskou politiku. Ale ta spolupráce, jak jste říkal, je pro mě důležitá. Měl jste pravdu. Teď, co se týče evropské obrany, no to je na rozhodnutí Evropské unie. A já vítám veškeré úsilí jakéhokoliv evropského státu vytvářet si své vlastní obranné kapacity a posilovat je. A investovat více do obrany, protože to to navýší bezpečnost jak spojenců NATO, tak obecně evropských národů. Ale, a to je důležité, musíme se vyhnout zdvojování úsilí. Činnost Evropské unie se musí doplňovat s činností NATO. Protože NATO zajišťovalo bezpečnost a kolektivní obranu pro evropské spojence už 65 let. Takže si myslím, že bychom to měli mít na starosti i dále. Ale zároveň je potřeba zajistit, abychom co nejlépe využívali investované prostředky a, využívali a co nejvíce se vyhýbali různým překryvům. A naopak se spíše doplňovali. To, co dělá Evropská unie, se musí doplňovat s tím, co dělá na to. To bylo snad všechno. Pokusil jsem se o stručnost, ale není to úplně jednoduché. Děkuji. Please, one minute each. No, děkuji další kolo a prosím každý pouze jednu minutu. Pan Mikela, děkuji za slovo. Děkuji, pane Stoltenbergu, za to, jak jste, jak, jak rychle reagujete na reakci na krizi na Ukrajině. Řekl jste, že nevidíte, že by ně, žádné, nějakému členu na to hrozila nějaká bezprostřední nebezpečí, ale zástupci Estonska a také Lotyšska říkají, že existují takové velké, velká podezření, že pokud by se pan Putin rozhodl, že rozšíří svou agresi, takže se zaměří na pobalské země a že mm, prezident Putin by chtěl vlastně mm, by chtěl vyzkoušet, jak bude na to reagovat. Víme, známe článek 5, kterým se řídí na to, ale problémem je to, že ta forma agrese je taková nejasná, Spíše zde máme určité indicie než důkazy. A přitom stále probíhají a pokračují ruské vojenské manévry v našem sousedství. Předpokládám, že tím, že, se, že tam pokračují tyto vojenské manévry, se vytvoří určité šedé zóny, kde se vlastně nakonec může, může dojít k takové agresi. Chci se zeptat, zda jste na takovou eventualitu. Dále jste hovořil o tom, že je zde nedostatek eh, důvěryhodnosti a že to souvisí s nedostatkem financování a investic do obrany. Vlády se snaží zastavit eh, to, ten pokles rozpočtu, který plyne do obrany, ale otázkou je, pan předseda už tedy bohužel přerušuje řečníka. Pane generální tajemníku, domníváte se, že EU a NATO opravdu spolupracují na zvýšení odolnosti, když třeba v případě Ukrajiny nejsou schopny bojovat proti propagandě, proti propagandistickým kampaním, které vedou e, ruské orgány. A mm, vlastně je zde tedy nakonec to, že ta propaganda vede k tomu, že se veřejné mínění obrací k Rusku. A dokonce i se liší hodnocení mluvčích NATO a EU v některých věcech. Někteří členové EU, ať už jsou člán, členové NATO nebo nejsou členové, třeba nejsou schopni koordinovat vybavení, které potřebují pešmergové, aby bojovali. Dále, když hovoříme o investicích eh, v obraně, opravdu potřebujeme opravdu potřebujeme vydávat více peněz, anebo by stačilo vydávat efektivněji. Třeba v členských státech eh, by bylo lepší, abychom sdíleli kapacity vojenské, e, abychom spíše spolupracovali na, mm, v kritické infrastruktuře. Neměli bychom třeba prodávat kritickou infrastrukturu čínským firmám a tak dále. Předseda říká, ještě nejprve, vysku, nejprve vystoupí koordinátoři. Takže nejprve pan Jeffrey van Orden. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane generální tajemníku, opravdu buďte srdečně vítán. Měl, chtěl bych říci, že nesmíme zaměňovat Evropskou unii a evropské národy, díky bohu. Takže evropská obrana není pouze z věcí Evropské unie. Evropská unie je institucí, která e, se musí k věcem vyjadřovat jako svými orgány, svými institucemi. Jako můj kolega pan Danžan e, souhlasím s tím, že se zde musí rozdělit práce mezi EU a mezi NATO. EU by se měla soustředit na civilní úkoly já mám otázku, která se týká veřejných informací. Velice často se ta válka neprohrává na bojišti, ale v obýváku v, díky televiznímu zpravodajství. Opravdu je zde e, velká snaha. Takže domníváte se, že třeba NATO by mělo lépe informovat o, e, o, zap, o potřebnosti, že by to měla být komunikač, lepší komunikační politika ze strany NATO, aby tomu veřejnost lépe rozuměla? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, generální, pane generální tajemníku. Když vás vidím, tak si musím vzpomenout na to, co jste říkal po útocích pana Brajvika. Řekl jste, že potřebujeme více humanity, více demokracie, více otevřenosti, když chceme bojovat s těmito věcmi. Takže já vám přeju hodně moudrosti, abyste opravdu dokázal zvýšit odolnost v rámci otevřených společností. V tomto kontextu bych se vás chtěla zda, zase můžete podrobně vyjádřit k tomu, jak vypadá evropská odolnost v kybernetické oblasti, v digitální oblasti. Mm, máme zde určité snahy, ale myslím si, že je důležité posílit eh, veškeré věci také určitým legálním právním rámcem a soudním rámcem, eh, ať už to tedy bude eh, defensivní nebo ofensivní taktika. Takže bych se chtěla zda, zda můžete si podrobně něco v kontextu naší, os, naší odolnosti online, naší elektronické odolnosti, kyberodolnosti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální tajemníku. Buď navážu na to, co již řekli kolegové. Je očividné, že evropská bezpečnost nelze mm, být řešena pouze vojensky. Je zapotřebí definovat eh, naši odolnost v širším spektru. Mě by zajímalo, jak chcete prosazovat tyto rozměry, i ty další rozměry, když eh, vždy trváte na tom čísle 2% HDP. Já se opravdu silně domnívám, že to vede k situaci, v níž si, eh, že nebudeme schopni eh, odstranit ty slabiny, které tam máme. Máme se zatím málo peněz a když si řekneme, když si řekneme, vynakládejme více peněz, tak se nemusí stát, že ty peníze se budou vynakládat efektivněji a bude to všechno spíše na vojenskou část, nikoli pouze na, zvyšo, ne, nikoli na to obecné zvyšování odolnosti. Pane generální tajemníku, právě v těchto hodinách projíždí mou zemí Českou republikou konvoj americké armády. Její vojáci se zúčastnili velkých společných manévrů po Baltí. V Čechách je vítá tisíce lidí. Ten konvoj je demonstrace obrany schopnosti a demonstrace vůle chránit naše společné eurazijské hodnoty. Nenastal už čas, pane generální tajemníku, prokázat obranu těchto společných hodnot i společným cvičením NATO a ukrajinské armády? Thank you, Mr. Secretary General. You mentioned the good reasons, threats from the east, threats from the south, but agree that we must not keep a blind eye. Eh, pane um, mm, Grand tajemníku, vy jste říkal, že nesmíme také zapomínat na uh, hrozby, které jsou z jiných částí. Jak je to třeba se západním Balkánem? Nedávné vojenské cvičení se Srbskem eh, na chorvatské, u chorvatské hranice. Domníváte se, že to byla pouze nějaká izolovaná část? a nebo to vlastně souviselo i s putinovskou návštěvou Bělehradu. Myslím si, že to je stále ještě citlivá evropská část. Také se chci zeptat, jak se díváte na bezpeč, z bezpečnostního pohledu na ten, na e, také to, že lidé ze západních e, zemí odchází bojovat e, za islámský stát. Děkuji. Senor Borgesio. Grazie, presidente, molto rapidamente. Děkuji, zcela stručně, pane předsedo. Doslechl jsem se, že pan prezident Erdogan eh, přišel v těchto dnech s prohlášením, kde říká, že je velice rád, že padlo jedno syrské město. A já si myslím, že toto je skutečně zásadní, že bychom si měli vyslechnout pana generálního tajemníka a ptám se vás, jak to vidíte a jak vidíte roli Turecka právě s ohledem na situaci, s ohledem na boje, které probíhají a které také vlastně souvisí i s chráním našich hodnot. Mám tím na mysli islámský terorismus a džihadismus. Je Turecko v této věci země, která skutečně zastává i naše hodnoty v tomto boji, či ne? Pane generální tajemníku, vy jste právě mluvil o situaci na západním Balkáně. A já se chci také zeptat, jak vidíte současnou politickou situaci v Srbsku, pokud jde o to, co už říkal chorvatský kolega Pečula. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane generální tajemníku. Děkuji, že jste mezi nás přišel, abyste se podělil o své postřehy a také za to, co říkáte o užší spolupráci mezi EU a NATO. Já jsem stínovým zpravodajem pro Bosnu a chci se zeptat. NATO vyjádřilo přání, aby se Bosna také připojila do NATO. To vítejí orgány Evropské unie. Jak víme, Bosna je také budoucím členem euroatlantické rodiny. Za druhé, podmíněnost pro členství Bosny zahrnuje ustanovení, která vyžadují určité kroky ve vztahu k majetku a to způsobilo, že někteří politici v této zemi vetují budoucí členství Bosny v NATO. Současně NATO intenzifikuje jednání, intenzivně jednání i s Černou horou, o tom už tam mluvila, my doufáme, že tě se také připojí. A pokud jde o nové zaměření EU na Bosnu, přehodnotíte na to tyto podmínky a urychlí tedy vstup Bosny do naší aliance? A poslední dvě sekundy velmi rychle, Otázka Iránu a jednání o jaderné energetice. Jistě si přejeme úspěch. A já jsem s předsedou byl ve spoustě zemí v arabském světě, kde mají velké obavy z Iránu. Jak vy vidíte roli Iránu na Blízkém východě? Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. Za prvé, jak hodnotíte pravděpodobnost další invaze Ruska na Ukrajině? Za druhé, je na to připraveno reagovat na hybridní válku proti hraničním státům NATO? A za třetí, podpořil byste to, že se až 2% HDP odečtou z těch cílů fiskální disciplíny EU? Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Nejprve pan Kalman. K tomu, jestli jsou nějaké hrozby vůči pobalským státům a jestli je na to připraveno je hájit. Jak už jsem říkal, nevidíme žádné bezprostřední hrozby ve vztahu k žádným spojencům na to a tam patří pobalské státy. Vidíme ale nové bezpečnostní prostředí. Vidíme asertivnější Rusko, Vidíme Rusko, které má na svědomí agresivní kroky a nesmíme zapomínat, že se nejedná jenom o Ukrajinu, ale Rusko vyslalo síly i do Moldavska, použilo sílu i v Gruzii, připojilo Krym a podporuje separatisty a tím destabilizuje východní Ukrajinu. To, co tady vidíme na Ukrajině, je součástí určitého vzorce a samozřejmě e, o to větší obavy máme. A z tohoto důvodu přizpůsobujeme naše jednotky tomuto novému bezpečnostnímu prostředí. A jak už jsem nastínil, zdvojnásobili jsme počet našich jednotek, reakčních jednotek a už teď jsme připravenější pořádáme víc cvičení, máme víc jednotek v zemích východních spojenců a snažíme se usnadnit posilování také tím, že zřizujeme ty eh, jednotky velení ve všech mimo jiné pobaltských státech. Takže všechny tyto věci děláme, abychom zajistili, že i v tomto novém bezpečnostním prostředí budeme schopni dělat to, co na to dělalo celá desetiletí, a totiž chránit a obhajovat všechny spojence před veškerými hrozbami tohoto důvodu se přizpůsobujeme, abychom byli schopni i nadále poskytovat bezpečnostní záruky pro nás, pro všechny. A tam patří i popalské státy. Takže připravení jsme, ale jsme připraveni proto, protože se přizpůsobujeme, protože investujeme. A protože provádíme to největší posílení naší kolektivní obrany od konce studené války. A paní Gomeš a někteří další se mě ptali, na ruskou informační a propagandistickou kampaň. Rusko vede propagační kampaň, rozšiřuje spoustu informací nebo propagandu, která vykresluje zcela chybný obrázek, ale já jsem přesvědčený o tom, že na propagandu bychom neměli reagovat propagandou. Ano, měli bychom říkat pravdu. A dlouhodobě pravda převáží nad propagandou. To je samozřejmě odpovědnost na to. Já si myslím, že já to dělám téměř denně, snažím se vyjadřovat, snažím se rozšiřovat naše sdělení v různých vystoupeních a podobně. Musí to dělat i Evropská unie. Můžeme se pokusit na tom spolupracovat, abychom přišli na to, jak to nejlépe vyjádřit. Sdílíme stejné hodnoty, máme stejný přístup, ale chci také zdůraznit, že kromě toho, co může udělat NATO a Evropská unie, je to rozhodně také odpovědnost jednotlivých spojenců. Reagovat, reagovat na ruskou propagandu, která se velice často zaměřuje na konkrétní národy nebo konkrétní skupiny. A kromě toho si myslím, že je to také naše jednotlivá odpovědnost, abychom se zapojili do této debaty a abychom reagovali, když vidíme prohlášení Ruska, se kterými nesouhlasíme, nebo o kterých víme, že je to propaganda. A dále, to chci zdůraznit, musíme vynakládat víc peněz, ale také vynakládat lépe. Nejde o to jestli je to tak či onak. Já se snažím říct, že snižujeme výdaje na, obhajobu, pardon, na obranu už eh, 25 let. Je to méně než půl procenta. Méně než 1,5 procenta. A v loňském roce jsme viděli, že hrozby se navýšily, nicméně pořád snižujeme rozpočty na obranu. Nemůžeme volit mezi tím, jestli budeme dávat peněz víc, anebo jestli budeme nakládat lépe. Musíme dělat oboje, protože nemůžeme do nekonečna chtít víc a dávat méně. Pan von der Orden, také jste se ptali na veřejné informace. A tady chci, chci zdůraznit jednu věc. Naše nejdůležitější silná stránka je to, že máme naše hodnoty – že věříme v otevřenou demokratickou společnost. To má společné Evropská unie i NATO. A samozřejmě, protože věříme v otevřenou demokratickou společnost, nebudeme vždycky u všech věcí říkat to tež. Budou se objevovat různé názory, různé postoje, různé debaty, ale to není slabina, to je silná stránka. Protože v totalitárních společnostech panuje jeden názor na všechno. Důležité je, abychom se dohodli na tom hlavním a totiž, že budeme bránit otevřenou demokratickou společnost. Protože s jistotou víme, že otevřená demokratická společnost je silnější než společnost totalitární. A já myslím, že historie to dokázala a dokazuje to opakovaně. Ale musíme je obhajovat, musíme je chránit a musíme zůstat jednotní, pokud jde o obhajobu všech otevřených demokratických společností. S tím, že v takovýchto společnostech bude také probíhat otevřená demokratická debata. Pak tady byla otázka na kybernetické hrozby. Začal bych tím, že na to loni na podzim jasně uvedlo, že kybernetický útok může způsobit uplatnění článku 5 neboli naší kolektivní obrany, protože kybernetický útok může být stejně závažný jako konvenční útok. Může zničit infrastrukturu, může napáchat velké škody. A proto toho děláme hodně, abychom posílili naše schopnosti, pokud jde o obranu sítí NATO, ale také abychom pomohli našim spojencům, aby sami bránili své sítě. A vytvořili jsme tým, který můžeme vyslat do jednotlivých zemí, když to bude nutné, aby tam pomohl bránit a případně znovu říct sítě, pokud jsou předmětem útoku. Samozřejmě vždycky třeba nastavit rovnováhu mezi ochranou soukromí, respektem pro práva jednotlivců a také schopností chránit kolektivní obranu národa. Ale já myslím, že pokud je o kybernetické útoky, je nesmírně důležité, abychom si byli vědomi toho, že tuto hrozbu musíme brát velmi vážně. Děláme hodně cvičení, před Vánoci třeba v Estonsku. To bylo největší cvičení, jaké kdy na to provedlo ve vztahu ke kybernetickým útokům a kybernetické obraně. Dále pan Multikofer. Vy jste se také ptal na Rusko? Já myslím, že Rusko se snaží obnovit určité sféry vlivu a to nemůžeme akceptovat. Každý stát je suverénní, musíme respektovat hranice a územní celistvost každého národa. A proto děláme to, co děláme. Pan Štětina? Vy jste se ptal, jestli bychom měli, pokud jsem to správně pochopil, nějak předvést naše hodnoty a já bych řekl, že ano, to je také naše celná stránka. Tím se odlišujeme od totalitárních režimů ale také v boji proti islámskému státu, proti extremismu, je podle mě nejlepší způsob, jak chránit naše otevřené demokratické společnosti, je nadále být takovou otevřenou demokratickou společností a zachovat si sílu. Bylo to skutečně působivé být v Paříži po těch pařížských útocích a vidět, jak statisíce lidí pochodují ulicemi, aby se zasadili za práva nás všech po tomto útoku, protože to byl nejenom útok na nevinné lidi, byl to také útok zaměřený na základní hodnoty naší společnosti, na svobodu projevu a na svobodu názoru. A jak také víte, americké jednotky provádí cvičení ve vaší zemi v rámci těch celoevropských cvičení a jsou tam proto, aby se zajistilo, že každý pochopí, že útok na jednoho spojence bude útokem na všechny spojence. To je ta hlavní myšlenka na to. Dále pan Pisla. Ano, Srbsko. Srbsko je suverénně nezávislý stát a přijímá svá vlastní rozhodnutí. Rozhodlo se cvičit s Ruskem, má na to právo? Ale Srbsko má také hodně cvičení s NATO. Já jsem se setkal nedávno eh, se srbským premiérem, říkal, že bude i nadále provádět cvičení s NATO, máme také dohodu o partnerství se Srbskem. Takže já myslím, že prostě musíme akceptovat, že ne všechny země chtějí být eh, součástí NATO, nebo ne okamžitě, ale my bychom měli uvítat spolupráci s nimi a snažíme se ji dál rozvíjet. Pan Vogesio, vy jste se ptal na Turecko? K Turecku jen řeknu, že Turecko je spojenec kterého nejvíce postihla krize v Syrii a v Iráku, přijalo 100 tisíce uprchlíků, patří do koalice, která bojuje proti islámskému státu a přispívá také, podílí se také na výcviku vojáků, kteří bojují proti islámskému státu. Takže Turecko hraje důležitou roli v boji proti islámskému státu a extremismu v Iráku a v Syrii. Pan McAllister, Západní Balkán. Západní Balkán je samozřejmě region, který čelí řadě výzev. Jsou tam určité problémy, které bychom neměli podceňovat. Například schopnost Bosny a Hercegoviny vydat se na cestu k členství NATO. moc jim tam nedaří reformy. A zvlášť pokud jde o ten majetek, to je klíčová otázka, která souvisí s tím, jestli Bosna a Hercegovina nedokáže, dokáže splnit podmínky v členství NATO. Zatím jsme nepozorovali takový pokrok, jaký bychom si představovali. Pak jsou tam také výzvy, které představuje bývalá Jugoslávská republika Makedonie, tam ta otázka názvu. To souvisí s potenciálním členstvím bývalé Jugoslávské republiky Makedonie v NATO. A samozřejmě v tom regionu jsou i další potíže. Ale jak už jsem také zdůraznil, zkušenosti ze západního Balkánu jsou takové, že když se NATO a Evropská unie spojí, můžeme toho hodně dosáhnout. Takže musíme dál spolupracovat, zvlášť na západním Balkánu. To jsou země, které jsou na cestě k severoatlantické spolupráci a já to vítám a musíme s nimi dál pracovat a podpořit je a pomáhat jim. Pan Kandu se ptal na Bosnu, já myslím, že na to už jsem vlastně odpověděl. Ptáte se také na Irán. Já rozhodně podporuji snahy dosáhnout dohody ve vztahu k jadernému programu Iránu. Irán by samozřejmě měl akceptovat a měl by se držet dohodě o nešíření jaderných zbraní, což je klíčová dohoda. Jímž cílem je zabránit šíření jaderných zbraní. Já myslím, že to je zatím vše. Děkuji za tuto diskusi. Vidím tady kolegu Švéda, který není člen, ale má zájem o NATO. Pár z vás nedostalo slovo, příště vám to snad vynahradíme. Bylo to společné zasedání z CD, takže prostě to tak dopadlo. Mnohokrát ještě jednou děkuji, pane generální tajemníku, za odpovědi na vaše otázky a doufám, že budeme schopni pokračovat v této diskusi v červnu po summitu EU. Možná, že to by bylo dobré pro praktickou spolupráci. <clears throat> Takže možná by také bylo dobré se potom znova setkat i po letních prázdninách a diskutovat o této věci. Doufám, že situace nebude horší než je dnes. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Kolega Plenkovič nyní převezme předsedání. Já budu muset odejít za chviličku, ale pouze bych sdělil, možná to někoho zajímá, že jsem právě dostal zprávu že z, od nizozemských orgánů. Nizozemské orgány dnes odpoledne ohlásí, že společně s MH7 vytvoří společný vyšetřovací tým a že se pokusí prostřednictvím videí, sociálních médií, webových sánek a tak dále, že se pokusí eh, se obrátit na zástupci z východní Ukrajiny, aby se stali svědky v otázce sestřelení malajzijského letounu a že se pokusí pomocí moderních metod sdělit eh, také filmy v tom, že v té době byly skutečně v východní Ukrajině spatřeny rakety a systémy BUK a snaží se tedy prosvětlit, jakým způsobem byly využity. A uh, oni se na nás obrátili a budou se snažit tady něco udělat pro svědky, které možná existují, například se to také týká telefonních, telefonátů, které vedly separáty, separatisté v té době ve východní Ukrajině. To je možná i úvodem pro um, přednášku pana de Kerkhoffa.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 Kolegyně a kolegové, můžeme prosím pokračovat? Tato část bude opět probíhat spolu s podvýborem pro bezpečnost a obranu. A především chci přivítat pana Žile de Kerhofa, který je protiteroristickým koordinátorem Evropské unie. Dnes odpoledne jsme diskutovali o zprávě pana Pejona o bezpečnostních výzvách v regionu Blízkého východu a Severní Afriky a výhledy na bezpe- politickou stabilitu. A následovalo také Následovala také výměna názorů s Jensem Soldenbergem. Potom také budeme hovořit dnes o využívání jména evidence cestujících, což je zpráva, kterou připravil pan Arno Donjon a kromě toho také výbor pro občanské svobody bude pracovat na tématu prevence radikalizace a náboru evropských občanů do, funda- do fundamentalistických hnutí. Je tam zpráva k vlastní iniciativě, ke které tento výbor poskytuje stanovisko. A ta zpráva se bude soustředovat na boj proti online propagandě na sociálních sítích, videokanálech a četovacích místnostech těchto teroristických organizací a budeme se snažit najít opatření, která budou bránit radikalizaci ve školách a ve vězeních. A tato zpráva se také soustředí na cíle, které umožní jednotlivcům se de se, se jaksi vrátit do běžného stavu, deradikal, deradikalizovat. Jsou to tedy opatření, která spočívají v komunikační strategii pro toleranci a nediskriminaci a také sociální začlenění mladých lidí. Na posledním zasedání v březnu výbor ministři vnitra a spravedlnosti hovořili o provádění opatření, na kterých se zhodla Evropská rada. Ministři poskytli pokyny k oblastem, kde se očekává pokrok, například boj proti radikalizace na internetu a také posilování možností operační spolupráce a výměny informací. Tato operační spolupráce také představuje dialog o opatřeních proti terorismu s partnery v sousedství a také posílení spolupráce mezi nimi. Jako například zasedání ministrů vnitra arabských zemí, které nedávno proběhlo v Alžírsku. Také nedávna výměna názoru mezi alžírskými a tuniskými orgány, kde se objevil seznam s 55 aktivními členy hnutí džihad. Pane Dekerhofe, budete zítra cestovat do Tuniska s paní Mogherini a pan Tusk, jakožto předseda Evropské rady, se k vám připojí a budete diskutovat o tom, jak se dá zlepšit podpora Evropské unie pro Tunisko. A to především po posledních teroristických útocích. Na začátek této diskuse vás poprosím, abyste nás informoval o posledních událostech v oblasti boje proti terorismu a také o dialogu, který probíhá společně s Ligou arabských států a i bilaterálně. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já se pokusím o stručnost. Pokud budete chtít, tak to můžu potom rozvést během diskuse. Pro tuto chvíli by se rád soustředil na dvě eh, odpovědi, reakce, tu vnitřní a tu vnější. Šéfové vlád a státu připravili v prosinci 12.2. za spolupráce s ministry financí, vnitra, školství a řadou dalších rezortů určité prohlášení. Co se týče internetu, tak posilujeme práci, která začala před několika lety, ale která se posiluje od začátku roku 2013. Týká se to zahraničních bojovníků, nebo respektive evropských bojovníků v zahraničí. Je to otázka, již aktuálnost je stále silnější. I ministři přijali některá zajímavá rozhodnutí na svém nedávném zasedání. První nástroj, o kterém je potřeba hovořit, je internet a není potřeba rozebírat, proč je tak důležitý. Hlavní rozhodnutí, kteří přijali ministři vnitra minulý týden, bylo v Europolu vytvořit interní jednotku, která se snaží navazovat na zkušenosti ze Spojeného království, kde v rámci Scotland Yardu vytvořili takovouto jednotku lidí, kteří jsou vyškoleni k tomu, aby byli schopni nacházet nelegální obsah. A když říkám nelegální, tak je to v tomto případě obsah, který neodpovídá podmínkám poskytování služeb velkými internetovými, po, internetovými poskytovateli. A Google říkal, v momentě, kdy tato skupina nahlásí takovýto obsah, tak v 93% případů ten obsah zmizí. My pochopitelně můžeme nahlásit, že je něco nelegálně, jakožto jednotlivci, ale tam potom Google to odstraní pouze v třetině případů, takže vidíte, jak užitečná ta jednotka je. Pokud bychom podobnou jednotku měli ve všech členských státech a navíc v Evropské unii, tak si myslím, že výsledky by byly daleko účinnější. A potom další aspekt, ten už je pozitivnější, tedy jak používat internet k tomu, abychom se, abychom hovořili proti propagandě al kaidy a podobných organizací. Generální ředitelství pro vnitro Evropské komise se rozhodlo, že bude podporovat skupinu skutečně dobrých odborníků na komunikaci, kteří pracují na belgickém ministru vnitra a který, kteří pomáhají členským státům se strategickou komunikací. Myslím, že by to také měla být věc nejenom vlády, ale občanské společnosti. Jak najít umírněné hlasy, které se postaví na internetu proti této rétorice. Hovořili jste také o ruské propagandě. My, jakožto evropské instituce a členské státy, se učíme a musíme se učit i nadále. Služba pro vnější, vnější činnost se snaží vytvořit podobné oddělení i pro třetí země, takže určitě by třeba bylo dobré, kdybychom měli odborníka na Libanon, na Tunisko, na Gruzii, eh, pardon, Jordánsko, Maroko a podobně. Tolik tedy k internetu. Teď nebudu rozvádět úplně, co se děje v oblasti eh, kontroly vnějších hranic, ale zase jde o to, aby naše činnost daleko lépe detekovala evropské občany, kteří jdou bojovat do zahraničí. A to tím, že budeme mít společné standardy, společné rizikové indikátory a to všechno řídí společně Europol a Frontex. Za třetí, sdílení informací to je interní záležitost, která spočívá v tom, jak lépe naplnit různé databáze. Europol má skutečně centrum pro sdílení a porovnávání údajů, které je potřeba využívat. Co se týče oblasti spravedlnosti, tak ministři spravedlnosti zase měli zajímavou diskuse na posledním zasedání své rady, a hovořili především o tom, že je potřeba v Evropě nastavit jasnější politiku, co dělat s těmito bojovníky, kteří se vrátili ze Sýrie a z Iráku. Protože ten přístup se liší stát od státu. Některé jsou represivnější, některé jsou spíše rehabilitační. A myslím si, že by bylo dobré pracovat na rehabilitačních a resocializačních programech. Myslím si, že by byla velká chyba kdybychom většinu těchto lidí poslali do vězení. Protože víme, že ve vězení se lidé často radikalizují. A navíc máme problém s důkazy, protože my v Syrii nejsme. A těžko se sbírají důkazy, že někdo bojoval a, u nějaké teroristické organizace a nikoli u syrské armády. Tedy leda, že by nechali někde stopy na internetu. Francie říká, že má zatím 14 takovýchto bojovníků, ale v podstatě jenom 100 případů je v 100 kauzy u soudu, protože nemají dostatečné důkazy. Takže v řadě případů resocializační programy by byly dobré. A teď ta měkčí reakce. Evropská komise na tom v tuto chvíli intenzivně pracuje a předloží další nápady v rámci boje proti diskriminaci, a, a, islamofobie, jaksi rozvíjení evropské formy islámu a podobně. To jsou ale interní věci, které rád vám později rozvedu. Teď, co se týče vnějších aspektů. Když se podíváte na závěry, které přijali ministři vnitra 9. února, tak uvidíte, že je to velmi ambiciozní program. Pod vedením paní Mogherini ministři zahraničí se rozhodli, že se budou daleko více než v minulosti angažovat i v eh, oblasti přímého sousedství od Maroka až po Turecko, tedy přes Středomoří. To si bude vyžadovat spoustu práce. A já doufám, že se nám podaří mobilizovat potřebné zdroje, protože konec konců to musí být posíleno, do, posíleno i v oblasti dialogu o boji proti terorismu nejenom ve Středomoří, ale také se všemi klíčovými aktéry. V těch závěrech se hovoří o Egyptě, o Saudské Arabii a o Turecku. Ale jak jste také říkal, pane předsedo, jde o vícestranné organizace, jako třeba Ligu arabských států, nebo skupinu, kterou já jsem sám založil, se všemi zeměmi, které se potýkají vůbec s problematikou zahraničních bojovníků. Takže posílení dialog. Posílení kapacity. Tam možná už jste slyšeli, že padlo rozhodnutí vyslat ataše pro vnitřní bezpečnost do delegací, alespoň osm našich delegací, a ti budou velmi potřeba. Protože pokud chceme, aby bezpečnostní dialog byl sofistikovanější a pokud chceme zjistit, kde můžeme přispět v oblasti technické pomoci, tak by určitě bylo dobré mít na delegacích takového člověka. Probíhá nábor a doufám, že do léta je budeme schopni vyslat do těch osmi různých zemí. Co se zbytku týče, tak jsou to třeba reformy oblasti bezpečnosti, bezpečnost leteckého provozu, a spravedlnost, sdílení informací v regionálních zemích, a provádění rezoluce 2178 Rady bezpečnosti OSN. Můžu vám dát pár příkladů projektů, které v tuto chvíli spouštíme. Jeden z nich spočívá v desetimilionovém programu v Jordánsku eh, proti radikalizaci. A cílem druhého je poskytovat poradenství irácké vládě aby postupovali v boji terorismu i prostřednictvím a, trestní spravedlnosti a aby si vyvinuli zatím chybějící strategickou vizi, aby zajistili lepší spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Také se snažíme pomoci Libanonu a k tomu se dostanu za chvíli a potom ještě k Tunisku. Takže to byl druhý aspekt. Teď třetí aspekt, ke kterému zatím diskuse úplně nedoběhla. Jde o ochranu agentur pro vnitro a spravedlnost na druhé straně Středozemního moře. Europol, Eurojust, Frontex, to je z podstaty věci jasné, ale ty ostatní dvě se trochu zapojují vnější, do vnější činnosti a my bychom rádi, aby tato činnost byla posílena. Ale nejsou to jenom agentury, ale i jejich mechanismy. V minulosti, třeba po 11. září, jsme se rozhodli, že budeme modernizovat právní rámec, který umožní spolupráci se Spojenými státy. A následně jsme uzavřeli dohodu o e, vzájemné právní pomoci a o vydávání. A možná bychom mohli se zase zamyslet nad e, vytvářením aktualizovanějšího rámce podobného druhu se zeměmi, které jsou na druhém břehu Středozemního moře. Ale máme také další možnosti. CEPOL, tedy policejní školení, tam se zvažuje možnost spustit program pro vedoucí představitela nebo střední vedení ve správě těchto zemí, kteří mají na starost právě boj proti terorismu. Takže by se školili v Evropě, účastnili by se různých služeb a určitě se práce různých služeb a určitě by se jimi také inspirovali. A jak jsem říkal, u vnitřních aspektů této politiky, tak i tady máme takovou méně agresivní stranu, eh, v tom smyslu tedy podporovat mezilidské kontakty, dialogy mezi jednotlivými konfesemi a vysílání významných osobností z Evropy a arabského světa, kteří by v rámci nějakých turné lépe vysvětlovali naše hodnoty a přístupy. A jak jsem říkal, tak je potřeba soustředit se na komunikaci. Já už jsem před čtyřmi roky trval na tom, že je potřeba zlepšit komunikaci v arabštině. Proč bychom třeba nemohli mít v rámci služby prvnější činnost eh, mluvčího, který bude mluvit arabsky a vysvětlovat tyto věci? Strategická komunikace, na tom se pracuje. A teď ještě nakonec pár slov týkajících se Tuniska a Libanonu. Já jsem byl v Tunisku týden před teroristickým útokem a s příslušnými orgány jsme hovořili o tom, jakým můžeme na pomoci. A zmínil jsem tam pár věcí a uvidíme, jestli to vláda potvrdí, že bude ochotná. Ta první byla, že by se restrukturalizovaly jejich bezpečnostní služby a to z dobrých důvodů. Protože po arabském jaru byly tyto služby oslabeny, protože působily jako represní složky za starého režimu. Tedy po arabském jaru byly buď to rozpuštěny nebo oslabeny. Ale zase zároveň potřebujeme bezpečnostní služby v rámci právního státu. A k této transformaci je potřeba i změna legislativy. Tuniská ústava, která je konec konců jedna z nejmodernějších v arabském světě, například předpokládá, že má být přijat právní rámec pro bezpečnostní služby, sběru důkazů, a zabývá se také parlamentním dohledem. A tuniským orgánům jsem se snažil říci, že čím rychleji to udělají, a my jsme ochotní jim pomoci, tak tím lépe budeme s, to, s tím spolupracovat, poskytovat informace, vyměňovat si informace a posilovat si vzájemně důvěru. Dalším aspektem je sběr důkazů orgánem činnými trest, trestním řízení, protože v tuto chvíli musím říct, že v této oblasti mají veliké rezervy. Zdá se, že příliš mnoho lidí zatýkají kvůli podezření z terorismu, což může mít radikalizační dopad. Zrovna v, nedávno jsme v Tunisku pomohli uh, zavádět systém založený skutečně na důkaze, poskytli jsme jim také určité zařízení a podobně. Takže prevence to je jasné a hranice. Protože Tunisko hodně trpělo kvůli Libii, která je těžkým sousedem. Hodně lidí se převádí přes hranice a turistické skupiny a zločinecká spolčení se vzájemně, pardon, teroristické skupiny a zločinecká spolčení se vzájemně podporují. A v Tunisku dočasně pobývalo 1 až 2 milionů občanů Libie a byl to opravdu problém. Byl problém zajistit pro děti školy a podobně a proto se obávám radikalizace. Teď co se týče alžírské strany hranice, tak 5200 bojovníků jsou pořád aktivní, polovina z nich je Al-Qaida, ta druhá polovina je Daesh. A to je také velká hrozba pro Alžírsko a oni by chtěli, abychom jim pomohli, co se týče hranic, tedy jak lépe identifikovat zahraniční bojovníky, protože víte, tak eh, v Tunisku zažili to, že v podstatě tři tisíce lidí, na tak malou zemi je to opravdu hodně, odešlo do Syrie a devíti tisícům to zabránili, v, to, v odchodu zabránili. Ti lidé se vrátí. A návrat mujahedinů měl vždycky dopad negativní. Například v Nigerii to zahájilo to černé desetiletí a uh, oni nám říkali, že už se jim vrátilo 500 těchto bojovníků, takže je prostě potřeba je resocializovat. A zacházet s těmito kouzami co nejlépe. Tolik tedy k Tunisku. Co se týče Libanonu, tak uh, to je něco podobného. v tom smyslu, že také mají ten konflikt za dveřmi a potřebují hodně podpory v oblasti prevence, trestní spravedlnosti, bezpečnosti leteckého provozu, hranic a my jsme velmi ochotní jim pomoci. V tuto chvíli služby pro vnější činnost se snaží provádět tyto závěry. Pochopitelně všechno do června nezvládneme. Musíme si vybrat čím začneme. Myslím, že se musíme soustředit na Tunisko, potom pochopitelně Libanon, dialog s Tureckem a potom budeme následovat se všemi ostatními zeměmi kolem Středozemního moře, posilovat kapacity a, hovořit, a pracovat i na té měkčí stránce věci. Tolik tedy zhruba. Děkuji. Thank you very much, Mr. Deckerhove. Ano, děkujeme, pane Deckerhove, a nyní dávám slovo paní Fatiga, která je předsedkyní podvýboru SEDE. E. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážený pane Kerhofe, jsem ráda, že jste mezi námi. Pamatujeme si eh, na vaši prezentaci, kterou jste měl v našem podvýboru SEDE v loňském roce, takže jsem velice ráda, že pokračujeme v tomto důležitém tématu. Mám na vás dva dotazy. Za prvé. První se týká Jemenu. Mohl byste nám říci, jaká bude mm, podle vás další, eh, jaká bude, jaký bude další vývoj a jaké jsou možné scénáře ve vývoji Jemenu? A můj druhý dotaz se týká Libie. Zde se ukazuje určitá nebo jasná dvojkolejnost. Máme zde dialog vedený s OSN ale také navyšující se islámský radikalismus. Jak se na to díváte? Co byste poradil v této situaci? Co by se mělo udělat? Co by mělo učinit mezinárodní společenství k tomu, aby snížilo tuto hrozbu terorismu? Děkuji, paní Fatigo. Nyní dávám slovo panu Stefanu Ojrovi, který je ředitelem pro vícestrané vztahy Evropské unie za ESVČ. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mohu pouze zopakovat to, co říkal pan Charles de Karkofe. Jsme do velké míry zapojeni do plnění cílů z 9 února, soustředíme se na ty hlavní cíle, které chceme dotáhnout. Samozřejmě to není lehké, asi si dokážete představit, že to nezávisí pouze na nás, ale také na našich partnerech a na tom, jak oni jsou ochotní eh, úzce se zapojit do spolupráce. Naše práce spočívá mm, ve třech hlavních oblastech. Říkám tomu vlastně takové pilíře ABC. První část je snaha rozšířit činnost, kterou již teď provádí členské státy. Eh, dále, jak již říká pan Charles de eh, máme vlastně pouze 5 kompetencí, protože jinak to vlastně spadá do kompetence členských států, čili nemáme příliš mnoho prostoru, ale můžeme rozšířit nebo posílit to, co dělají členské státy. Také se zapojíme do politického dialogu se zeměmi, jejichž jména teď zazněla. To byl ten pilíř A. Dále pilíř B, posilování kapacit v partnerských zemích. Snažíme se posílit uh, Eh, zásadou posilování lidských práv v zemích, kde pracujeme. No a pilíř C, to je do velké míry hlavně koordinace s mm, čím, co dělají členské státy, ale také tím, že máme omezené rozpočty, tak usilujeme o to, aby se zde nezdvojovalo úsilí, abychom vytvářeli spíše synergie a aby ta naše mm, činnost se navzájem doplňovala. Nyní jsme svědky toho, že Rada pro zahraniční záležitosti z 9. února připravila velice ambiciozní cíle. Je to vlastně taková nová cestovní mapa, kterou se máme vydávat. Máme, byly zde útoky, teroristické útoky v Paříži a v Kodani. A na Radě pro zahraniční záležitosti v říjnu loňského roku jsme také schválili strategii, eh, jak bojovat s zahraničními bojovníky, kteří odchází do Sýrie a do jiných částí, takže na to se také soustředíme. To je tedy z mé strany stručně, co jsem chtěl ještě dodat. Eh, úzce zapojujeme, úzce se zapojujeme do společnosti eh, s, s těmito orgány a také chceme zavést do praxe cíle Rady pro zahraniční záležitosti. Spolu, také se také spoleháme i na spolupráci s Evropským parlamentem a s členskými státy. Děkuji. Nyní bych se chtěl zeptat, eh, nyní bych chtěl, chtěl požádat, aby ostatní kolegové se omezili na minutu, protože už máme málo času a chceme ještě dát panu Dekerchovi možnost, aby na to reagoval, na ty dotazy. Takže nejprve pan Kelam. Děkuji, pane předsedo. Pane Kerchové, děkuji vám za vaši práci, kterou odvádíte. Vychází, spoleháme na vaše zkušenosti. Vím, že jde o prevenci, o boj s proti, s, s, proti útoky no, nebo na o boj s terorismem. Chci se zeptat, jak je to s kontrolami nelegálních toků zbraní a s nelegálním financováním pro teroristy, protože tyto sítě se eh, rozšiřují až do Evropy zřejmě tedy. Takže jak účinně můžeme kontrolovat eh, tyto zdroje a mm, praní peněz a všechny tyto aktivity, které vlastně vedou potom k financování terorismu? Děkuji, nyní pan Kán. Děkuji. Také bych vám chtěl poděkovat za vaši práci, za vaše úsilí. Prevence je velice důležitý nástroj, na který bychom se měli soustředit abychom eh, zaručili, že nebude docházet takovým zvěrstvům, jak, jakým došlo. Já mám jednu takovou zkušenost, která se stále vrací. Pokud chceme být eh, úspěšní v dlouhodobém měřítku, tak vedle prevence a vedle kontrol finančních toků eh, se musíme také soustředit na další věci. Jsou zde vlastně dvě věci. Tyto všechny věci jsou velice složité a úspěchem bude to, když budeme na celou věc pohlížet eh, komplexně. Nemůžeme to všechno, nemůžeme to všechno eh, jenom rozdělit na jednotlivé části, protože tak to bude, jako když se snažíte vysušit bažinu, stále, stále se to nedaří. Také musíme řešit příčiny takže mě zajímá, jak najdete rovnováhu mezi prevencí a mezi řešením těch eh, prapříčin, těch kořenů. Děkuji nyní pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, velice vítám pana Krchova za jméno, eh, jménem skupiny EKR a jak už jste říkal, boj s mezinárodním terorismem, zejména boj s čehadisty eh, je jasným cílem, kde je důležitá jak práce členských států, tak bilaterální spolupráce, tak i spolupráce na úrovni EU. Je mi líto, že vlastně ten známý čehadista Čehady John vyrostl v Londýně, což je tedy opravdu politování hodné. Chci se zeptat na jeden konkrétní otázku. V Evropské unii. Existuje v nějaké členském státu nějaký dobrý program, nějaký slibný program preventivní? Víme třeba, že Německo, Spojené království do toho investují hodně peněz. Můžete třeba porovnat jednotlivé modely v těch členských státech a můžete říct, který je podle vašeho názoru tím nejlepším příkladem, který nese nejlepší příklady v tom, aby lidé, eh, aby vlastně předcházel tomu, aby lidé odcházeli k džihadistům. A také jste spokojen s úrovní koordinace napříč členskými státy a jak je to s trestně právní legislativou, která existuje v členských státech, je dostatečná a je také dostatečné její vymáhání, aby dokázala zabránit tomu, aby lidé odcházeli, anebo aby se vlastně vraceli a nebyli postaveni před soud, když předtím páchali nějaké hrozné činy. Ehm, také jste hovořil o číslech, ta čísla stále se zvyšují. A ještě poslední dotaz. Jste spokojeni s financováním eh, třeba ze strany Saudské Arábie nebo Kataru? Hmm, předseda přerušuje nebo bez mikrofonu. Ano, hmm, pane Taneku, bylo třeba respektovat jednu minutu, není paní Sarnek. Děkuji, děkuji pane Karkhofe. Víme, že před námi i obrovské úkoly právě z důvodu vnitřní i externí hrozby, kterým čelíme. Říkáte, že kontroly mají být efektivnější. Ovšem, dobře víme, že tady máme velký problém s rozpočtem pro Frontex. Pokud ho nenavýšíme, tak nebudeme moci být, mít efektivní kontroly na vnějších hraničích, ale tady je skutečně nutné, aby členské státy na toto vynaložily Eh, finanční prostředky Evropské PNR jména evidence cestujících. Tady se bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Já si myslím, že tato výměna informací by měla probíhat v rámci evropského systému, který bude také bezpečný. To je jediná eh, možnost pro podle mne, jak zajistit onu efektivitu a účinnost, o kterých stále hovoříme. A Evropští kontroloři by měli kontrolovat i tuto oblast a já bych je zahrada věděla, co si o tom ze paní Olaf Děkuji, já vítám pana Dekorchova. Vítáme také vaše iniciativy a všechno, co děláte společně s Evropany. Já mám určité otázky na region Arabské ligy, protože víme, že spousta států má postupy pro vymáhání práva, které zneužívají práva občanů? Jaké máte pojistky, které zajistí, že protiteroristické kroky nebudou přispívat k porušování lidských práv v zemích? Možná, že Tunisko je výjimkou, ale ty ostatní ne. A další věc. Někdy mají úplně jinou definici terorismu, jako třeba Egypt. Můžete trošičku rozvést, jaká rizika vidíte ve spolupráci s těmito zeměmi? a do jaké míry by bylo možné dohodnout se na společné definici terorismu s těmito zeměmi. A poslední věc k tomu společnému sdělení o strategii EU pro boj proti Daeši. Můžete to vyjasnit? Protože máme tam určitá měřítka pro lidská práva. Jaká měřítka to jsou? A jaké jsou důsledky spolupráce v případech, že tyto podmínky nebudou dodrženy? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Za prvé hranice mezi Libí a Tuniskem. Nemáte pocit, že tam je jistá hrozba pro Tunisko? A to v tom smyslu, že bychom měli pomoct Tunisku zabezpečit eh, právě hranici s Libí. A jak vnímáte italské hranice z hlediska přílivu nelegálních migrantů a žadatelů o azyl? Nemáte pocit, že italská vláda k problému migrace přistupuje skutečně skandálním způsobem. Také proto, že je to skutečně obrovský počet nelegálních přistěhovalců a ten tok je skutečně velmi silný. Není to pouze tok přistěhovalců na italské území, ale jsou to přistěhovalci, kteří míří na území celé Evropy. Děkuji, paní Gomeš. Maybe Mr. Hoy. Mám otázku na pana Kerchova, možná také na pana Hojera. Jakých úspěchů jsme dosáhli? Pokud je o to, aby také více arabsky hovořících lidí sledovalo tyto sítě? Nakolik bylo efektivní, byla efektivní snaha zatlačit na členské státy, aby sdíleli s ostatními informacemi, protože to potřebujeme, pokud má být Europolem jakýmsi jádrem, centrem pro sdílení těchto informací. A samozřejmě pracuje také v rámci Frontexu a Eurojustu. A pak se chci zeptat, jestli máme nějaký rozpočet, rozpočet přidělený tomu programu radikalizace nebo prevence radikalizace, protože bez rozpočtu jsou to jen slova, jak už jsme hodně slyšeli od členských států. A pak samozřejmě mám stejné obavy, pokud jde o Liby, co děláme s těmi, kdo se zapojili do té proxy války s Libí, nemůžeme zapomenout, že tam máme Katar a Egypta, Saudskou Arábii. A samozřejmě, co také děláme s těmi ostatními hlavními aktéry, jako je Tunisko a Alžírsko. A poslední věc, zhorší to ještě Jemen, pokud je o tuto zástupnou válku vzhledem k těm vazbám na Saudskou Arábii, na ty útoky a bombardování a v souvislosti s islámským státem s Al-Qaidou. Pan Bashir? Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na dvě konkrétní oblasti, které se týkají boje proti terorismu. A totiž na vaše úsilí zabránit radikalizaci. Za prvé, když zohledníme, že téměř tisíc lidí bylo radikalizováno v mé vlastní zemi, Británii, a ještě větší počet v jiných členských státech, aby se přidali k Dejši a mm, přišli, přijeli do Iráku a do Sýrie. Co se dělá proto, aby se posílil náboženský dialog a porozumění mezi muslimskými komunitami a komunitami dalšího vyznání, zvlášť mezi židy a křesťany. Já si myslím, že silný mezináboženský dialog a větší vzájemné pochopení jsou zásadní, abychom zabránili radikalizaci, islamofobii a antisemitismu eh, v návaznosti na nedávné útoky v Paříži, Kodani a také tady v Bruselu, méně než před rokem. Za druhé, na nedávné schůzce s velvyslancem pro Bosnu a Hercegovinu pro EU jsem byl informován, že 57 mládeže je nezaměstnané. A to přispívá k sociálním protestům, které se konaly začátkem loňského roku. Vzhledem k historii a současné sociální ekonomické situaci se domnívám, že hrozí, že tady řada faktorů, které by mohly vést k tomu, že Bosna a Hercegovina se stane ohništěm radikalizace a politického extremismu. Potřebujeme, aby se Bosna stala ekonomicky životaschopnou, aby se postavila na vlastní nohy. Co se dělá proto, aby se prosadilo rychlé přijetí a implementace vnitřních reform, které by urychlily proces přistoupení? Děkuji. Děkujeme, pane Pašire, my jsme pochopili, co jste chtěl říct. Terorismus je v mnoha zemích, mnoha zemích také bojem mezi sunity a šijity a je ovšem také bojem mezi Saudskou Arábií a Iránem o to, kdo vlastně bude mít to mocenské prvenství v regionu. A otázka je, jakým způsobem se posune tento mocenský poměr v případě, že vznikne kompromis s Iránem v atomové otázce. Děkuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali znam řečníků a předávám znovu slovo panu Rekrchovi, aby odpověděl. Mnohokrát děkuji. To byla spousta dobrých otázek. Libie. Na to odpovědět rovnou je trošku těžké, protože kolegové ve službě pro vnější činnost se teď snaží formulovat reakci, ale je mi jasné, že hodně bude záviset na tom, jestli tam bude vláda národní jednoty nebo ne. Samozřejmě, pokud ano, můžeme s někým začít jednat a můžeme začít poskytovat pomoc. Pokud ne, je řada, a tady mohu jenom zopakovat, co jsem říkala, ale musíme lépe pochopit tu hrozbu. Protože přímo tam není prakticky nikdo, takže je velice těžké posoudit situaci. I našemu americkému příteli mohu říct, že sice satelitem můžete sledovat, co se tam děje, ale potřebujete tam přímo lidi. Musíme pozbírat informace. Vidíme, že Daesh roste. Ovládají to z Sýrie a z Iránku, anebo jako v minulosti jsou to místní skupiny, které se snaží takto označovat, aby dokázali získat další lidi, aby získali lepší image a podporu Daeše. To není úplně jasné. Já se domnívám, že Daeš je pod velkým tlakem v Iráku, trošku i v Sýrii, a proto se to snaží kompenzovat, protože tato skupina musí neustále ukazovat, že vítězí. Ale nejdříve nutná lepší analýza hrozby. Někteří lidé si myslí, že vzhledem k politickým hrám mezi jednotlivými stranami v Libii jsou tam určité skupiny, které jsou jenom islamistické. Ale tím možná určité věci přivolají, protože je dotlačí k extremismu. Já myslím, že nejdřív musíme dokončit těch seznam skupin OSN, protože ne všechny skupiny jsou na tom seznamu. Někdo správně zmínil, že musíme víc spolupracovat s Egyptem a s bezprostředními sousedy, s Egyptem, s Tuniskem, se Sudánem a s Nigerií. A samozřejmě Katar, Jemen a tak dále, to je tam také, takže tomu se také budeme věnovat. Měli bychom rozšířit tu koalici proti islámskému státu, která je zatím omezena na Sýrii a Irák? Nevím, jak z vojenského hlediska, ale tato koalice má pět podskupin, které fungují velmi dobře. Je to skupina pro spravodajskou službu, zahraniční bojovníky, ta část, která je v Libii, protože to už není transitní země pro severní Afriku, země, kam se lidé chodí cvičit, pak něco pro finanční stránku věci. Já myslím, že to ještě musíme probrat s kolegy, s členy této koalice. Izolace, samozřejmě, o tom jsem taky mluvil, Egypt mimo jiné je postižen eh, obchodem, obchodem se zbraněmi, migranty, zahraničními bojovníky. Můžeme pracovat na regionálním programu, především s Interpolem, abychom byli určitě sdílení informací. Měli bychom rozšířit mandát na severní části Nigeru, co bychom mohli udělat ke zlepšení sdílení informací v tomto regionu. Je tam určitá jednotka v Alžírsku. Já už nějakou dobu říkám, že bychom ji měli posílit. A pak také můžeme rovnou rozhodnout o nějakých konkrétních opatřeních. Služba pro vnější činnost začala pracovat s orgány místní samozprávy a s podnikateli a můžeme rychle něco udělat s nimi. A tím se dostávám k jedné otázce o migraci, samozřejmě. Nelegální přistěhovalectví z Libie představuje velkou výzvu a pokud vím, celá řada migrantů z oblasti pod Saharské čeká na přechod středozemního moře, takže nad tím se také musíme zamyslet. Nelegální zbraně a peníze. Na zbraních už jsme v Evropské unii začali pracovat. Když jsme zjistili, byl to šok, že některé ze zbraní, které byly použity v Paříži, byly nakoupeny v Bruselu za 300 eur. A to do jisté míry zintenzivnilo činnost EU. Konvenční zbraně potřebujeme lépe sdílet informace, potřebujeme lepší spolupráci v Evropě. Co se toho toku peněz týče, komise se tomu taky věnuje, snaží se mobilizovat zpravodajskou jednotku pro finanční informace. Já vím, že i celníci se tomu věnují a snaží se odhalit obchodní cesty ze Syrie a Iráku. Pokud jde o to, co říkal pan Kanz, to je částečně problém rozvojový, problém vyřešení krize v Palestině, samozřejmě Sýrii a Libii. Pak ještě to, co říkala řada z vás, a to bude zřejmě jeden z nejdůležitějších faktorů, to je taková ta zástupná válka ze světa sunitu, to je taková defenzivní válka protože nastupuje Irán. A to je další otázka, jestli třeba ta jaderná dohoda bude mít nějaký dopad. Ano, protože Irán bude mít ještě víc peněz, je to sofistikovaná země, má určitou vizi, má stále větší moc na Blízkém východě, takže na straně sunitů možná bude určité pokušení podpořit extremistické skupiny, aby bojovali proti Iránu. Je taková zástupná válka. Takže to je v podstatě dobrá věc. Ale otázka zní, jak my můžeme zajistit lepší rovnováhu mezi těmito dvěma světy, eh, sunity a š... šíty. Pan Tanok, včasné odhalení. To není žádná soutěž krásy. Ten britský program pro kanál La Manche, ten je opravdu velice dobrý, pak máme ještě další programy. Je zajímavé Vědět, že francouzi se do toho zapojili trošku později, do tohoto podniku, abych tak řekl, z hlediska prevence. Ale to, co dokázali za poslední rok a půl, je opravdu obdivuhodné. Ta horká linka, práce na místní úrovni, to je opravdu obdivuhodné. Volám jim stovky nebo tisíce zoufalých matek nebo rodičů. A mělo to i konkrétní výsledky. A já si myslím, a to jsem také říkal ministru spravedlnosti, i v komisi jsem o tom mluvil, je potřeba mnohem víc investovat do rehabilitace. V případě těch, kteří se vracejí. Hodně se to zlepšilo, hodně se zlepšilo jejich odhalování, než odjedou, ale až se vrátí, tak toho ještě moc nemáme, takže musíme nazbírat zkušenosti třeba z Arhusu v Dánsku, ale nejde jenom o tohle. Můžeme použít peníze EU, musíme urychlit tu práci na tomto programu. Úroveň spolupráce mezi členskými státy je uspokojivá a ještě někdo další se ptá na něco podobného. Samozřejmě my bychom chtěli posílit úlohu Europolu, protože to je ta to je to hlavní centrum pro sdílení informací, pro výměnu informací, jako jsem říkal, Hlavní závěry ze zprávy o 11. září byly v tom smyslu, že musíme propojit ty jednotlivé body, ale aby to bylo možné, tak ty body musí být na jednom místě a potřebujeme systém, který to dokáže. Takže to se ještě musí zlepšit. Mírně řečeno. Budeme o tom tento týden mluvit, nebo mluvili jsme o tom minulý týden v příslušném výboru, ale já se tady snažím přesvědčit členské státy, když se setkávám s ministry vnitra, tak jim pravidelně dávám čísla, aby viděli, kolik jejich země přispívají na ten ústřední bod v Europalu. Postupuje tu pomalu, ale tlačíme na to dál. Potřeba trestně právních předpisů, to trošku souvisí s otázkou lidských práv a použití trestního práva, abychom zasáhli proti porušování lidských práv. Jsem velice rád, že komise se chystá navrhnout harmonizaci předpisů o zahraničních bojovnicích a mám na mysli druhé rámcové rozhodnutí o terorismu. Komise se chystá oznámit, že v rámci nové bezpečnostní agendy je důležité mít stejnou definici. Proč je to důležité? Protože se chceme vyhnout veškerým mezerám v trestním stíhání. Samozřejmě chceme usnadnit život orgánům činným v trestním stíhání, ale musíme také státy inspirovat. To není nějaká povinnost. Na základě eh, usnesení Rady bezpečnosti OSN 2175 je potřeba, aby každý měl ve svém vnitrostátním právu příslušné ustanovení, aby bylo možné stíhat a trestat zahraniční bojovníky. V Evropě prozatím máme různé předpisy, někdy se to docela liší. Kdybychom měli jeden předpis, který přijme všech 28 členských států, byl by to velice důrazný zdroj inspirace pro členské státy a také by to hodně pomohlo z diplomatického hlediska, abychom se pokusili prosadit řešení tohoto jevu, které bude dodržovat lidská práva. Co se počtu týče, to už není tři tisíce, je to spíš pět tisíc. Jsem spokojený financováním v eh, Kataru, to je otázka, kterou musíme řešit s touto zemí. Islám se hodně mění, zvlášť v Africe. Ze sufického malikického islámu na konzervativní islám a já si myslím, že o tom ještě musíme mluvit, ale to bude znamenat, že budeme potřebovat víc peněz na vzdělávání, na osvětu. A já jsem rád, že komise je připravená ty peníze dát. Ano, jak bylo řečeno, dochází k zvýšení Frontexu rozpočtu, rozpočtu Frontexu. Když členské státy provádějí kontroly na vnější hranici, tak nám jde o to, aby používali harmonizovanější kritéria. Je to ale dosti složitá práce, protože si to vyžaduje, abychom dostali od spravodajských služeb dostatek dat, na základě kterých můžeme definovat společná riziková kritéria a následně operačně, tím umožníme Frontexu a členským státům provádět stejné kontroly u stejných osob. Ministři vnitra chtěli, aby to byl Europol, ale já si myslím, že to vyžaduje spolupráci Frontexu. Je potřeba zjistit, ve kterých oblastech chceme být systematičtí. Například bulharsko-turecká hranice – to je často průchozí místo, protože džihadisté vědí, že ty kontroly jsou spíše na letišti, tak jedou autobusem nebo vlakem. A my jsme eh, na té hranici právě zatkli dva lidi v den atentátu v Paříži. Co se týče PNR, tak jsem velice rád, že jednání pokračují a že pan zpravodaj pracuje na dokončení své zprávy. Potřebujeme evropský bezpečnostní systém, Europol navrhl, aby byl, vytvář, aby byl používán určitý systém. Já nechci tedy předjímat, jak budou vypadat ta a, vyjednávání. Předsednictví předpokládám za členské státy se bude snažit zlepšit návrh, který již prošel prvním čtením v radě, tak aby v něm byly veškeré potřebné záruky a to především ty, které vyplývají z rozsudku Evropského soudního dvora o uchovávání údajů, Ale ten systém musí být stále účinný. On nemůže jenom chránit, musí být zároveň také účinný. Musí tam být rovnováha mezi těmito dvěma věcmi. Porušování lidských práv. Ministři zahraničních věcí o tom diskutovali a já jsem byl pozván. Terorismus je vždy dobrou záminkou k porušování lidských práv v nedemokratických státech k, boje, k boji proti opozici. Ale co s tím? Já nebudu hovořit o žádných státech, ale myslím si, že nebudeme mít dopad, když to budeme pozorovat zvenčí. Je potřeba se angažovat. Netvrdě, nemůžeme pomáhat těm zemím, aby ještě více potlačovali opozici, ale snažit se s nimi pracovat, alespoň v tom smyslu, aby se zamysleli nad svým přístupem. To se určitě udělat dá. Co se týče prevence radikalizace a trestně právní politiky, tak tam si myslím, že jednotlivým zemím můžeme pomoci postupnou, postupnou cestou změnit svůj systém. Takže třeba komunikovat více se zeměmi které mají v této oblasti dosti pochybné výsledky v minulosti. Teď otázka přistěhovalectví. Pan Borgézi. Já bych se přál, abychom lépe využívali veškerých nástrojů v oblasti přistěhovalectví za posledních deset let v rámci boje proti trestné činnosti. Z historických a institučních důvodů byl Frontex vytvořit, vytvořen vlastně před prvním pilířem, takže měl na starosti migrace a ne boj proti trestné činnosti. Ale v podstatě takovýto, takovéto rozštěpení v členských státech neexistuje. Na evropské úrovni je z historických důvodů. A proto požádejme země, aby se rozhodli, aby Frontex měl na starosti i převaděčství, boj s převaděčstvím. a s podobnými trestnými činy. Nyní k otázce paní Gomeš, tedy co se týče arabských mluvčích v našich službách, tak eh, nevím, jestli jich nabírají více, ale v Europolu určitě. Ministři se totiž rozhodli, že posílí příslušnou platformu, která tyto lidi bude potřebovat. Co se týče rozpočtu, tak chci říci, že nejenom v Evropské komisi, v generálním ředitelství DEV, Near a FPI, abychom měli více prostředků na prevenci. A my jsme na tom hodně pracovali s kolegy z nější služby s Michelem Revelánem a Aleksandrosem se snažíme zabývat radikalizací v Africe, především v Sahelu a v Rohu. Figurují tam také země, které jsme zmínili, Libie, Jordánsko, Libanon. Tam si myslím, že nás čeká velká práce ještě v oblasti vězni, vězeňství, kde prostě roste spousta nových džihadistů. Takže bude na to více peněz. brzy narazíme na nedostatek odborníků, myslím. První velký projekt byl v oblasti Afrického rohu. Nakonec žádné členské státy nebyly schopny provádět tento projekt, takže byly na to dány bokem peníze, jmenovali jsme jednotlivé oblasti, ale nemohli jsme najít členské státy, protože členské státy opravdu potřebují své nejlepší odborníky mít doma. To je další výzva. Mám pocit, že jsem zapomněl ještě na jednu věc, tedy dialog mezi jednotlivými náboženstvími. O tom se bude více hovořit, až Evropská komise předloží novou agendu bezpečnosti. Pan předseda, místo předseda Temelmans na ní velmi intenzivně pracuje. Minulý týden jsem byl ve Vídni a hovořil jsem s agenturami pro ochranu lidských práv a vím, že se má konat velká konference v říjnu o toleranci. Takže nechci předjímat tyto diskuse, jenom vím, že Evropská komise intenzivně pracuje na předkládání kreativních a inteligentních myšlenek v rámci boje proti uh, diskriminaci i té násilné muslimu a islámu. Teď co se týče Bosny, tak ano, západobalkánským zemím se snažíme pomoci posílit programy prevence. A jak jsem nedávno říkal ve Vídni, za přítomnosti ministra vnitra a Rakouska, který se setkal se svými protějšky ze západního Balkánu. Ano, chceme poskytovat tady podporu. Kromě toho také před pár týdny byl uspořádán seminář ve Slovensku, takže vidíme, že se těchto akcí děje více. A komise, myslím, dala stranou 3 miliony euro na projekt prevence na západním Balkáně. Setkal jsem se dnes dopoledne s velvyslancem Srbska a vidím, že tyto země skutečně chtějí v této oblasti učinit více. A to nejenom v rámci boje proti navrátivším se <clears throat> zahraničním turistickým bojovníkům, kteří měli zhruba 500 zatím, takže je to určitě pro mě výzva. Už se dostávám ke konci. A s výjimkou Jemenu jsem snad, myslím, odpověděl na většinu otázek. S paní Komeš si to můžete probrat, až skončíme, pokud dovolíte. Takže děkuji mnohokrát, pane Dekerkové, a děkuji také všem kolegům za zajímavé otázky. Určitě bude další příležitost pokračovat v této diskusi. A nyní máme na pořadu jednání poslední bod, a to využívání jmené evidence cestujících, tedy PNR. Arnaud Danjon připravil stanovisko pro výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro, který je gestčním výborem. Jak víte, poprvé tato sekundární legislativa byla zvažována v roce 2012 Tehdy se rozhodlo, že se pozastaví pokrok této směrnice a nyní díky tomu, jak se bohužel vyvíjely události, a především tedy teroristický útok na Charlie Hebdo, v Paříži eh, se PNR znova dostává na pořad jednání. Bylo předloženo 225 pozněvacích návrhů v tomto výboru což ukazuje, že máme velké rozdíly názoru, co se týče šířky a hloubky této směrnice. <clears throat> Takže po protiteroristickému teroristickému koordinátorovi dám slovo panu Arnoldovi Donžánovi, aby předložil své stanovisko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože hlavní obsah této diskuse všichni známe. A nemusíme znova tady ovšem diskutovat, protože, jak jste říkal, Gestčním výborem je výbor LIBE, takže co se AFETu týče, tak já jsem připravil nějakých 30 pozněvacích návrhů, které jsou spíše technické povahy. A tyto pozněvací návrhy mají v podstatě za cíl probrat, ošetřit dvě věci. Za prvé systematické začlenování hospodářských subjektů nedopravní povahy. Protože velmi často jména evidence cestujících se vyžaduje pouze od, let, od dopravců. Máme například ale cestovní kanceláře a další hospodářské subjekty, které si plní letadla a především se to týká čartrových letů, které občas jedou do, letí do citlivých destinací. Takže si myslím, že je potřeba, aby i tito aktéři byli zahrnuti do rozsahu působnosti PNR. A kromě toho tady máme pozměňovací návrhy, které se týkají takového maskování dat. Máme tady anonymizované údaje, to je nezvratný proces, a potom máme maskované údaje, které pochopitelně na základě určitých postupů můžeme odmaskovat. A já jsem chtěl prodloužit tu lhůtu, po kterou budou tyto údaje maskovány. A naopak jsem chtěl zkrátit tu lhůtu, po které ty údaje budou absolutně anonymizovány. Nebudu teď zacházet do podrobností. Tolik tedy myšlenky za těmito pozměňovacími návrhy stojícími. Teď, co se týče velké řady pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, <clears throat> tak ty v podstatě se dají eh, rozdělit podle běžných hranic, které existují mezi politickými skupinami a různými názory v tomto Evropském parlamentu. Jedni, nahrv, eh, jedni jsou proti PNR a této směrnici, takže to je pochopitelně součástí obecné diskuse, ale týká se to i konkrétních technických záležitostí, například třeba délky uchovávání těchto údajů to je určitě aktuální debata v tomto kontextu. A v tom textu se hovoří o 30 dnech uchovávání nemaskovaných údajů. Z našeho pohledu je to příliš krátká doba na to, aby ta data se dala užitečně využít. Takže my jsme to chtěli prodloužit na 6 měsíců, ale to je opravdu otázkou velké diskuse mezi politickými skupinami a proto je k tomu tolik pozněvacích návrhů. A dále otázky k typu údajů, který se to bude týkat. Tady zase vidíme určitý rozkol mezi jednotlivými politickými skupinami. Já do toho teď nechci zasahovat, každá skupina má pochopitelně právo vyjádřit svůj názor. Pozměňovací návrhy, které my jsme chtěli předložit podle mého názoru, jsou v souladu s cílem PNR, jak říkal pan koordinátor je potřeba najít rovnováhu mezi občanskými svobodami a ochranou. A parlament ze své role má chránit občanské svobody. Parlament na druhou stranu by ale se neměl úplně eh, vzdát své expertizy v oblasti bezpečnosti. Logické a legitimní návrhy, které máme v oblasti občanských svobod, jsou často na úkor stejně tak důležité oblasti bezpečnosti. Evropský parlament obecně pravděpodobně není prostřed, prostředím, kde máme mnoho odborníků na vnitřní bezpečnost, to je konec konců poměrně nedávna záležitost a my se snažíme v té oblasti naučit, ale nové věci, ale v každém případě si myslím, že je potřeba tomu věnovat pozornost. A prostřednictvím těchto, myslím, že vyvážených pozněvacích návrhů, které se tedy nebudou líbit všem, ale každém případě, pokud chceme řádný a účinný text, tak si myslím, že je potřeba sáhnout i na takováto opatření. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Francisco Asi, prosím. Děkuji. Vidíme, že tady věnuje tématu, které je velice citlivé, protože tato otázka zejména v kontextu našich těch potíží, které máme, právě to tady pan zpravodaj řekl, je ta potíž podívá v tomu, že skutečně musíme vě- nalézt tu rovnováhu mezi tím, naš, mezi bezpečností a samozřejmě ochranou zásadních občanských svobod, na kterých, o které se opírají naše demokratické svobodné společnosti. Takže eh, dobře víme, eh, že eh, teroristické atentáty přesně o toto usilují, aby tady vlastně jak si podkopali tyto naše zásadní občanské svobody. A já tady souhlasím s mnoha úvahami, které byly nadneseny. Ano, skutečně ty rozdíly, které mezi námi panují, mm, souvisí například s otázkou Eh, a zpravodaj to již ale za tam teda mít ty cestovní kanceláře v té povinnosti poskytovat údaje o pasažérech, což je něco, co si myslím, že je zřejmé. A jiné řešení by bylo v tom, že bychom mohli vyžadovat to, aby veškeré tyto údaje byly poskytovány při veškerých mezinárodních letech čártových lety, všechny ostatní lety, tedy mimo těch normálních eh, letů doprovozovaných leteckými dopravci, že bychom skutečně toto stáhli na ty mezinárodní lety a tam bychom poskytovali tyto údaje, protože ta otázka možného rozšíření na cestovní kanceláře sebou nese ještě technické a praktické problémy, které není třeba zanedbávat. A pak se mám další otázku, kde se neschodneme s panem Svobodem a to se týká přesně toho období, kdy ty údaje mají být maskovány. Tady je návrh, který eh, byl předložen. Pan pravodaj říká, že by to mělo být 6 měsíců, tedy je v rozporu s původním návrhem a my si myslím, že návrh komise v těch 30 dnů my jsme získali informace, že skutečně je možné během těch 30 dnů jak si zanalizovat veškeré ty informace a proto není důvod pro to, aby se to rozšiřovalo na těch 6 měsíců. Takže z tohoto pohledu právě protože chceme chránit zásady občanské společnosti, svobod a soukromí, eh, jsme toho názoru, chceme chránit tedy jak veřejné, tak svobod, tak eh, soukromé svobody, proto tedy my bychom vlastně byli v té linii těch 30 dnů, jak je to v původním návrhu směrnice komise a nám se skutečně nelíbí, že by se to mělo takto rozšiřovat na 6 měsíců. Připadá nám to přehnané a dále. My skutečně chceme na jedné straně zajistit to, aby v užitečné době byly poskytovány veškeré ty potřebné údaje, které jsou důležité pro ochranu bezpečí občanů a na druhou stranu nechceme, abychom zacházeli příliš daleko a tak, aby právě se tady spochybnili tím, že bychom zašli příliš daleko ty základní principy, které vlastně, nebo které se opírá naše sociální a politické uspořádání, to jsou ony svobody. Takže proto eh, si myslím, že nebude jednoduché dosáhnout koncensu ani u nás v parlamentu, ani na radě. Toto téma skutečně vyvolá obrovskou diskusi. Je třeba k tomu přistoupit se zdravým rozumem, ale tento zdravý rozum vždy skutečně nám říkám, že musíme myslet na to, že tento parlament má obrovské odpovědnosti právě v oblasti ochrany občanských svobod. Děkuji. Thank you very much, Mr. Assis. Now I'd like to give... Děkuji. A nyní kolegyně z ALDE, paní Marity Šake. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji za odvedenou práci. Není to snadné téma. Já jsem chtěla trošičku rozšířit ten přístup naší skupiny. My zdůrazňujeme to, co vlastně funguje. Můžeme se hodně poučit nejenom z minulosti, ale i z toho, jak se nám nevyplatila určitá opatření v rámci té tzv. války proti terorismu. Ale i ten minulý týden, ten strašný, strašný incident, ke kterému došlo s letadlem společnosti German Wings, nám připomíná, že nebezpečí a riziko nepochází vždycky z těch míst, kde je nejvíc čekáme. A některá opatření můžeme myslet sice velmi dobře, ale mohou se nám zatraceně nevyplatit. U tohoto stanoviska jsem se zaměřila na rozsah, už na mandát eh, tohoto výboru, to znamená dopad na třetí země, příslušníky třetí zemí a vztahy s třetími zeměmi, ale v mých návrzích se také odráží postoj naší skupiny ve výboru LIBE. Já jsem posoudila pozměňovací návrhy zpravodaje. Podle nás je klíčové, co je nutné a co je přiměřené. A pokud jde, a to je věc, která se prolíná i celou řadou pozměňovacích návrhů zpravodaje, nejde jenom o ty hospodářské subjekty. Musíme se také ptát, jestli je to něco nutné nebo přiměřené, protože sdílení a sběr citlivých údajů v malých a středních podnicích, v cestovních kancelářích, to by také mělo vést k otázce, jak budou nakládat s těmito informacemi a zda je to dostatečně pojištěno, zda je to dost bezpečné. Máme také návrhy na, na posílení spolupráce mezi spravodajskými službami, a i tady musíme být opatrní. To též platí pro délku nebo dobu uchovávání údajů. V každém případě cílem uchovávání a sběru údajů musí být věci, které jsou naprosto jasné a musíme také dbát na to, abychom posoudili dopad, dopad žádoucí i nežádoucí. Neustále slýcháme, a bývá to taky ve veřejných debatách, je to pomalu jakési pravidlo, že musí být jakási rovnováha mezi svobodou a bezpečností. Ale já si myslím, že je zásadní, aby tento parlament zdůraznil, že tyto dvě věci jsou eh, navzájem propojené. Generální tajemník NATO nám neustále opakoval, že obhajujeme naši otevřenou společnost tím, že zůstává otevřená a to též platí i pro boj proti terorismu. Pozměňovací návrhy, které jsem já navrhla, se také týkají rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která eh, obsahuje jasné definice a jasné pojistky. To se odráží i v opatření, která navrhujeme ještě před převodem údajů do třetích zemí. I tady se musíme ptát, zda je to nutné a přeměřené a musíme se zamyslet nad tím, jestli máme nějaký soudní příkaz nebo příkaz nějaké jiné nezávislé instituce, který je podkladem žádosti o údaje a musíme také chránit jednotlivce před zneužíváním v zájmu boje proti terorismu. A také na naší straně musíme zajistit, že máme odpovídající právní základ v členských státech EU. Navrhujeme také trošku sunset. Takový přístup jsme zvolili, aby se zajistilo, že všechno, co uděláme, nebude mít nežádoucí důsledky, které nemůžeme předvídat a chceme také zúraznit, že potřebujeme přesné definice a bezpečnost a svoboda tam není, to není otázka rovnováhy, ale jsou navzájem propojené. Děkuji. Eh, nehledě na to, co již bylo řečeno, ohledem na tu eh, často zmíněnou rovnováhu, bych ráda za zelenou frakci jako hlavní námitku na, proti celému systému nadnesla toho, že podle nás ten systém je nepotřebný, nepřiměřený a navíc máme pocit, že skutečně velice drahý. Dostaneme skutečně nějakou přidanou hodnotu za těch 500 milionů eur, které se vydají za tento systém, nebo by bylo možné tyto peníze použít lépe, abychom dospěli k výsledku, který bude skutečně uh, takový, že bude schopen zabránit zločinům a při přinejmenším potom pohnat zločince před soud. Ta údaje již v mnoha případech existují v členských státech, mají je k dispozici, rovněž policejní orgány a další orgány mají lehký přístup k takovýmto údajům. A pokud dojde k tomu, že je spáchán zločin, tak je samozřejmé, že příslušné orgány a policie dostanou přístup k údajům, které existují. Něco takového již dnes funguje. A to tež je možné, pokud existuje nějaké důvodné podezření, protože se plánuje nějaký trestní čin. Problém ovšem spočívá v tom, že různé členské státy v rámci těch systémů, které již existují, nejsou schopny či ochotny mezi sebou spolupracovat. Ovšem takovýto společný systém, který by eh, stál 500 milionů eur, a podle nás by nepřinesl žádnou velkou přidanou hodnotu, to je pro nás něco, co je skutečně problematické. Veškeré ty systémy a opatření, které už existují, jsme si prověřili, proskoumali jsme je, analyzovali a máme prostě pocit, že tyto stávající systémy jak si postačují a nový systém by skutečně nepřinesl žádnou přidanou hodnotu právě s ohledem na ty náklady. A navíc jsme proti masivnímu zachycování a ukládání údajů všech, kteří cestují eh, dopravními prostředky, ale tady to prostě není obhajitelné. Já předpokládám, že pro náš názor nezískáme většinu, ale myslíme si, že prostě tento právní předpis je nepotřebný a proto jsme předložili některé pozměňovací návrhy, které jsou identické s těmi, které jsme eh, předložili na výboru LIBE. V této souvislosti ještě jedna poznámka. Na výboru LIBE se momentálně projednává jí právní předpisy, které se týkají ochraně úde, ochrany údajů a pro nás je důležité, aby práce na těchto předpisech jak si provítala v koordinaci s prací na eh, evropském PNR, to je pro nás zásadní. Paní Gomeš, prosím, máte slovo. Velice rychle, já naprosto souhlasím s tím, že tomu musí předcházet nařízení ochraně údajů. To záleží na radě. Blokuje to rada. Rozhodně jde také o to, co zmínil kolega Tanža, o ten konflikt. Musíme mít určitý mechanismus pro odkrývání těch údajů, pokud jsou maskované, abychom se tady dohodli na tom, kdy se ta data mají odkrýt, ale pokud zůstávají maskovaná, musí být snadno a rychle dostupná, pokud je zpravodajské služby nebo orgány činné v trestním řízení budou potřebovat. A poslední věc, rozhodně se mohu připojit ke kolegovi. Rozhodně tam musí být soukromé lety. Pokud to tak nebude, tak to bude opravdu nehoráznost. Mluvili jsme právě o vazbách na organizovaný zločin a terorismus v Líbii i jinde. Já jsem dnes přiletěla v Nigérie. Viděla jsem spoustu soukromých letadel na přistávací dráze v Budže a bylo mi řečeno, že patří soukromým provozovatelům. A mě by zajímalo, kolik těch soukromých provozovatelů je případně takzvanými podnikateli a slouží organizovanému zločinu nebo terorismu. Tam i v jiných zemích. A víme, jaké zkušenosti máme se CIA, s přelety CIA, s tím vyšetřováním. Když máte dost peněz, tak si můžete najmout letadlo registrované v USA, jste někde v Latinské Americe a nikdo se na nic neptá. To je naprosto nepřijatelné. Takže to musí být zahrnuto. No, ok, děkuji, paní Komeš. Pane Dalžané, dávám slovo, abyste nám debatu. Jenom velice rychle. Ta diskuse je bez překvapení. Všichni zopakovali své tradiční postoje které jsou legitimní, všechny tyto názory jsou legitimní a jenom jsem chtěl upřesnit, že tyto údaje už existují. Ty jména údaje cestujících existují. Ať už to budou cestovní kanceláře anebo eh, dopravci, tak v podstatě oni nebudou vytvářet údaje, oni jenom vytáhnou. A to, co různé agentury zpravodajské chtějí, je dostat přístup k těmto údajům. Ten zatím neexistuje. A nebo existuje ne, nesourodým způsobem mezi 28 členskými státy a následně tedy bude dosti pochybné jejich využití. A využití, které by mohlo mít dopad na občanské svobody. Takže jde pro jde o to, aby existoval legální, právní a technický harmonizovaný rámec. Je to dobré jak pro agentury, tak pro občany. Občas tady máme rozdíly v době ukládání nebo v délce ukládání údajů. Těch 30 dní, které, je, které jsou v textu, které někteří považují za dostatečné. Já jsem se na to ptal Evropské komise a musím říci, že ani Evropská komise mi nedala jasnou odpověď nebo přesvědčivou odpověď. A to z jasného důvodu, že komise není policijní složka, není to vyšetřovací orgán a, ještě, a už vůbec není spravodajskou službou. Takže když mi řeknou, no 30 dní stačí, no tak co oni do toho mají mluvit? To mají říkat profesionálové v každém členském státě. A když se jich na to zeptáte, tak oni říkají, že nějaké složitější vyšetřování, které je vždycky složité, na to 30 dní nestačí. Zase čelíte velmi složitým byrokratickým postupům v demokracii a tím lépe, protože to je známkou právní ochrany a lidských práv a občanských svobod. Takže z toho důvodu jsem chtěl prodloužit tuto lhůtu. Já samozřejmě jsem si dobře vyslechl tu námitku týkající se zahrnutí a operátorů mimo těch cestovních, pře, pře, a, eh, dopravních, ale zase ty údaje už existují. Například čartry. Já nechci poukazovat na nějakou zemi nebo na nějakou destinaci, ale když se třeba podíváte na Syrii a Irák, tak potenciální teroristé a džihadisté jezdí nebo lítají čartrovými lety do Turecka. Ve Francii máme 9 nebo 10 regionálních a letišť, které třikrát, čtyřikrát denně lítají do Turecka. A většinou to jsou čartrové lety. A z velké části by se v podstatě vyhnuli sběru PNR. Pokud bychom takovéto operátory, kteří nejsou leteckou společností klasickou, do směrnice nezahrnuli. Takže to myslím, že je jasné pochopitelně, že k tomu probíhá legitimní debata. My jsme se tedy vyjádřili k tomu a předpokládám, že lidbe, kolegové lidbe se potom rozhodne, že to zahrnuli nebo ne. Ten rozdíl názoru si myslím, že zůstane. Já si myslím, že nenajdeme tady dohodu, na rozdíl od toho, co říkal pan protiteroristický koordinátor. A nakonec, a to spíš říkám pro kolegy liberály, já jsem trochu přesvědčen, že, přeprav, překvapen, že u takto zásadního témata, tématu federalistická strana podstatě chce spíše zavést systém, který bude systémem 28 podsystémů. Pokud vůbec je nějaká oblast, ve které očekáváme kolektivní přidanou hodnotu, no tak přece to je právě bezpečnost. Tak si říkám, že by možná spíše bylo dobré najít nějaké řešení pro celou 28, nebo pokusit, nevím, jestli se nám to podaří. Děkuji mnohokrát, Arnode. A nyní myslím, že mohu uzavřít tuto diskusi. A pro vaši informaci vám řeknu, že hlasovat se bude 5. května 2015. Děkuji a tím uzavírám naše zasedání. Uvidíme se zítra.